Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's six minutes past... Dámy a pánové, vážení kolegové, máme šest minut po třetí, měli bychom pokračovat. Tak, doufám, že už se pomalu uklidníte. Takže teď bod číslo 10 Všeobecný rozpočet Evropské unie na rok 2018, všechny části. Mohli bychom rovnou přistoupit k hlasování. Chtěl by nám pan zpravodaj něco uvést, ne? Dobrá, Kristiane. Takže budeme hlasovat, a to ve dvou částech. Jak víte, všichni byste měli mít dva oddělené hlasovací seznamy. Teď eh, tedy eh, rozpočtový postup 2018, první pozměňovací návrh. Je to 5288, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5269, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5270, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. 5-2-5-0. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5-2-2-7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5-3-0-9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Přijato. 5-2-3-0. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 2, 3, 1, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 5, 2, 1, 0, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 5, 2, 5, 1, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověřme to eh, pro zahřátí. 5, 2, 5, 1, zahajuji hlasování. Dobrá, končím hlasování. Přijato. Takže další odpadá. 5271, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5272, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5273, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 5274, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 5275, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 5228, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 5276, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 5319 a 5320 hlasem eh, an blok. Spolu s dalšími třemi. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 7. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 5278, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5211, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5312, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5279, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5261, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5316, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5223. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5280, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 5281, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 5229, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5282, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel eh, zamítnuto, 5283, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnuto, 5212, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel eh, přijato. Až odpadá, potom on blok 5290 a 5308, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. odpadá, takže 524, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5291, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. 5291 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Takže odpadá další 5226, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověřit? Dobrá. Takže ověříme 5226. Austevičius. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5313. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 5252. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, také ověříme. 5252 sole. Končím hlasování. Přijata. 5214 odpadá, takže 5220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to věříme. 5220. Zahají hlasování. Tři ještě hlasovali, dva, jeden. Dobrá, jeden spí, končím hlasování. Jasně přijato. Takže potom odpadají další dva a dostáváme se k 5, 3, 1, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 2, 3, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 5, 2, 3, 3. Končím hlasování. 30 k 32. Přijato. Další odpadá. 5, 3, 1, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 3, 2, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 2, 4, 0. Kdo je pro? Kdo je proti? E, kdo se zdržel? Přijato. 5, 2, 4, 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Uvěříme? Dobrá, 5, 2, 4, 1. Uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. 5, 2, 1, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? 5215 opět, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Přijato. 5222, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 5235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Potom an blok 5 o pěti pozměňovacích návrzích, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat to. 5, 2, 3, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 5, 3, 1, 0. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat to. 5, 3, 1, 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat přijato, kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat to. 5, 2, 9, 4, kdo je pro, kdo se zdržel přijat to kompromis a dvě nyní, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis tři, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. dva jedna, 1, šest, kde je pro, Kde? kdo se a přijato, Pět dva pět pět, kdo se držel, přijato, Pět dva devět sedm, ten odpadá, a pět dva devět osm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, a přijato. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo se zdržel, a přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a eh, přijato. 5, 2, 4, 9, kdo je pro, a kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. 5, 2, 4, 9. Konec hlasování. to. 5302, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, přijato 5303, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, přijato kompromis 8, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, přijato kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato 5306, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato 5, odpadá. A teď on blok, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel eh, přijato. A dostáváme se k 5260. Solé, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 5221. 2, Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. 1. Tři ještě chybějí. Dva. Jeden. Končím hlasování. A to bylo jasně přijato. jestli budeme hlasovat o návrhu stanoviska k všeobecnému rozpočtu EU na rok 2018. E, zpravodaj je pan Preda. Kompromis 1, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2, kde je pro, kde e, je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 3, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 16. kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? je přijato. 18, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 20, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 17, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, mm, zamítnuto. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme 19. Zahajuji hlasování.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 Kdo se zdržel? Ověříme. 27. Castaldo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 25 Michal Galer. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. 29, kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. 30, kde pro, kde proti,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 Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat elektronicky o takto upraveném návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Všichni. Končím hlasování. Přijato 49 k 12. Děkuji vám a nyní přicházíme k hlasování po bodu 11 a se, se strategie EU Afrika podnět rozvoji. Spravodajem je pan Castaldo. Chtěl by pan zpravodaj něco uvést? Prosím. Děkuji. Chci jenom poděkovat všem kolegům za vynikající práci. Navzdory všem problémům souvisícím s tímto tématem se nám podařilo přijít s vynikajícími kompromisy a myslím, že se těší všeobecné podpoře, takže tímto vám děkuji za spolupráci. Děkuji vám, pane Castaldo. Můžeme tímto přistoupit přímo k hlasování. Kompromis jedna pro, proti, drželi se. Schváleno. Compromise 2 in favor. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 5, paní Veržia, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 61 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 61, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 33 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 34, 33. Konec. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti držel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 7, Valero pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdržet schváleno, 65 pro, proti, zdržet schváleno, 66 pro, proti, zdržet schváleno, 67 pro, proti, zdrželi se. pro, musíme prověřit. 67. Konec. Schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 76 pro, 79, do společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 83 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Prověříme 83, hlasujeme. Konec. Schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno elektronické hlasování k celému stanovisku ve smyslu změn. Kdo je pro? Pardon, je to elektronicky. Konec. Schváleno 54. 7. Eh, Dostáváme se k bodu 12. Dohoda ustavující nadaci EULAK. Pan Permo je zpravodaj. Paní Lezeň, chcete slovo? Děkuji. Javier Kusupenmu se nemohl dostavit a chce vyjádřit um, hlubokou vděčnost všem zpravodajům, všem, kdo Eh, pomohli při vypracování jeho zprávy o ustavení eh, nadace EULAC, čím se posílí dynamický dialog a prostor pro politickou a ekonomickou výměnu mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Já Kusu chci přepoděkovat dalším poslancům, kteří podpořili tuto dohodu. V zájmu založení této dohody, eh, eh nadace, která umožní posílení strategického partnerství a regionálního dialogu. Prohloubení této spolupráce eh, znamená, eh, přispěje k tomu, aby eh, se naplnil celý, celý její potenciál a ve v duchu pozitivních změn. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Máme tu pozměňovací návrh od pana Karvra. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se elektronické hlasování k celé zprávě. Hlasujeme. Konec hlasování schváleno. 59 pro, 2 proti. Skvěle, můžeme pokračovat. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Drazí kolegové, dámy a pánové, máme trochu náskok, což je dobře. Já navrhuji, abychom rovnou pokračovali v našem zasedání. Prosím uh, asistenty EPP. Pane Obermann. Můžeme pokračovat. Eh, bod 13, výroční zpráva o implementaci společné zahraniční politiky. Budeme se bavit o naší výroční zprávě. Já jsem eh, rozdal její návrh. Doufám, že aspoň někteří z vás měli možnost se na to podívat. Jak víte, je to první zpráva já jsem se chtěl zaměřit na strategické úvahy o zahraniční politice, pokud jde o naše priority a cíle, také zvážení toho, co se nám eh, podařilo dosáhnout v uplynulých letech. Také jste dostali zprávu od Frederiky Mogherini o um, úspěších eh, společné um, politiky eh, zahraniční za rok 2016. Jsou to ty hlavní milníky. Splnit očekávání našich občanů, což je koordinace eh, hrozeb uvnitř Evropské unie. Za druhé, konsolidace a prohloubení evropského projektu prostřednictvím posílení, zesílení evropských kapacit a za třetí spolupráce v rámci koalicí a s institucemi, které mají na starosti bezpečnost. Snažili jsme se zaměřit na otázky zásadního významu. Samozřejmě jde o to, jaké pozměňovací návrhy chcete předložit. Já osobně bych byl rád, kdybychom se zaměřili spíš na sektorové než geografické otázky, ale samozřejmě je zcela na vás mm, se rozhodnout, co chcete dělat. Vítám tuto s, s, možnost spolupracovat a měli bychom se zaměřit na klíčová poselství a zamezit zdvojování s dalšími zprávami, jako je například eh, SEDE. A měli bychom mít náležitým způsobem strukturovanou debatu v, v rámci našeho výboru. Já, já se nyní těším na vaše názory na tuto zprávu. S tím, že máme čas až máme v podstatě hodinu, teprve za 10 minut, pět máme končit, ale můžeme to stihnout i rychleji. Za SAD dostává slovo Knut Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za práci, kterou jste do toho investoval. A stejně tak děkuji za spolupráci vašim asistentům. I oni do toho investovali spoustu práce. My s tím nemáme žádný zásadní problém nebo obtíž s tím, co se tady objevuje. Na tom či onom místě bychom to ale možná rádi doplnili. Třeba otázka společného postoje nebo možná něco víc k tomu, co tady je napsáno na téma západního Balkánu. Docela souhlasíme s tím, co se tady píše o strategické spolupráci se spojenými státy, ale měli bychom reagovat na to, že je tady nový prezident a s ním se pojí nové myšlenky, které bychom měli zohlednit ve své práci. A to, co jste napsal o Rusku, možná by se také měla objevit věta, jak se dostat z této situace ven a jaké jsou společné věci a spoustu dalšího. Boj proti terorismu, krize na středním východě. K tomu možná také něco napíšeme, ale v zásadě s tím souhlasíme. Děkuji. Děkuji, pane Fleckensteine. Další řečník za EKR. Charles. Dobrá. Posílal jsem to v červenci, to už jsem říkal. Máme tady nějaké další kopie na papíře? Tak si to v mezičase můžete přečíst a teď si poslechneme zástupce Alde, pan Nant. Děkuji, Davide. Ta zpráva je dobrá je tu pár bodů, k němž bych rád něco řekl. Bod číslo sedm. Tady nemůžeme tak pokračovat a mm, máme tady onu legitimní libijskou vládu, je to jenom taková fiktivní vláda, ona nekontroluje ani Tripolis, kde sídlí. Prezidenti vládě Evropy od Británie přes Francii po Itálii uznali, že osa v, je v Líbii velice neznatelná, co kde, kdo kde vládne a my musíme podporovat vládu národní jednoty, ale je to, jako bychom podporovali vládu duchu. Ta totiž neexistuje. Ministr byl sice nejdřív zavřen, pak ho přijímal francouzský prezident, někdo jiný. No, myslím, že bychom se měli postavit čelem rea- k realitě. Bod 9, když eh, řekneme, že dohoda se musí realizovat, uskutečnit. No a my víme, že ji nedodržují strany. Ostatně ani na Ukrajině nebyly provedeny ty změny, které mějí být, měly být provedeny. Souhlasím, že Ukrajinu musíme podporovat, ale musíme zároveň hovořit o systematické korupci vlády na Ukrajině. Všichni ministři, kteří byli jmenováni, aby poskytli jistou legitimitu a důvěru od ministra financí až po ministra ekonomiky, který je litevského původu, ministr zdravotnictví gruzínského původu a ministr Petera z Oděsy, kterému bylo upřeno, eh, upřena státní příslušnost. No tak když se hovoří o korupční vládě, tak my podporujeme korupční vládu, která škodí obrazu Evropské unie, protože nejvíc tím trpí občané. Občané Ukrajiny, občané Moldovy trpí pod vládami, které podporuje Evropská unie. A v bodu 7 by mělo být zmíněno teritorium Tajvan. My sice hovoříme o neutralitě mezi Čínskou lidovou republikou a Tajvanem. Víme, že existuje mírová dohoda, která se týká území, které je nabito napětím. Děkuji, to bychom měli vzít na vědomí. Děkuji za GUE NGL za Lösing. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Z mého pohledu ta zpráva je taková, že se velice soustředí na bezpečnost a konsekvence této, soustředí se na mnoha témata a e, silně se ubírá směrem, že zahraniční politika se soustředí na bezpečnost, ale z našeho pohledu se mnoho, pohled, mnoho problémů vůbec nedá vyřešit vojenskou silou nebo podobnými silami je třeba řešit problémy sociální a vojenskou silou jsou neřešitelné. Jistou výjimkou z toho, co jsem právě řekla, může být e, debata o příčinách útěku. Tady si myslíme, že mnohé je správně, je potřeba podporovat prevenci a ne reakci. My také podporujeme legální možnosti útěku. Ale to je asi v rozporu s aktuální politikou EU. To teď vidíme zcela aktuálně v úsilí kancléřky o spolupráci s Afrikou a soustředit se na to, abychom přes příčiny útěku se dostaly k opatřením typu ochrana hranic, zabránění útěku a tak dále. Podle našeho názoru se tohle ubírá naprosto špatným směrem. Co se týká politiky vůči Rusku, tak bych chtěla poznamenat, že máme velice komplexní situaci konfliktu. Když se podíváme na genezi konfliktu na Ukrajině, máme tady velice hluboce zakořeněné problémy a nemůžeme ty problémy zjednodušovat a všechno přisuzovat jenom Rusku. A už vůbec ne, není možné řešit to sankcemi, nemůžeme nemůžeme harašit meči, tím se válce nezabrání. Já si myslím, že takovéhle harašení situaci může přivést tak, že už nebude možno ji zvládnout. Co se týká regionu, lepší podpory regionu v Africe, paragraf 12, tak bych chtěla poznamenat, že si myslím, že je správné, že třeba podporujeme africké země v makroekonomickém rámci, v makroekonomické perspektivě a opakovaně mám pocit, jako by mě nikdo nebral vážně, Opakuji to stále a ani teď to pan předseda nevzal na vědomí, eh, že jsem přestala hovořit. No, myslím si, že je zvláštní, když se teď diskutuje vážená paní Lozing. Já jsem schopný multitaskingu a naslouchám vám. Já sice jsem žena, ale nezvládám multitasking, jak se to ženám přisuzuje, takže jsem si to nemyslela a tedy se vám omlouvám. Takže si myslím, že podpora v nějakém makroekonomickém rámci musí mít takovou perspektivu, že ono partnerství public-private partnership po mém soudu není tak perspektivní a v této souvislosti tak užitečné. Investice by měly jít do veřejných sektorů, vzdělávání, zdravotnictví v souladu s spolupráci s místními partnery. A mělo by se odhlédnout od jednostrané obchodní politiky vůči rozvojovým zemím. Ke globální strategii EU řeknu něco souhrně, protože tady máme jasně opoziční stanovisko, užší spolupráci s NATO odmítáme. Také jsme proti stále více prosazovanému požadavku 2% HDP. V zásadě si myslíme, že všechny další projekty militarizace EU jsou špatně. Tady máme zásadní nesouhlas s, předlohem, s předloženou zprávou a přijdeme s menšinovou zprávou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní kolegyně, rád jsem vám naslouchal. Naslouchal jsem vám pozorně. Pan Benzerič za zelené je další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za návrh zprávy. My si myslíme, že je to dobře strukturovaná zpráva. Mnozí kolegové již řekli, že je tady obecná schoda týkající se mnoha bodů. Samozřejmě ne všechno se v návrhu zprávy může objevit, to víme, proto přicházíme s pozměňovacími návrhy. Já bych se soustředil na tři prvky, kde bychom si přáli, abychom se na ně ve zprávě podrobněji soustředili. Myslíme si, že jedna ze slabin z IFSP je fakt, že to není moc efektivní a ani časově pružné. My si myslíme, že to hlavně souvisí s tím, jak se přijímá rozhodnutí v radě. Kdyby se změnily smlouvy, tak by bylo možné, aby některé členské státy byly třeba aktivnější a mohli bychom pak mít eh, hladší proceduru v celé zahraniční politice. Také bychom měli zmínit, že Evropský parlament by měl hrát roli, měl by se účastnit formulace společné zahraniční politiky a my bychom očekávali, že rada aspoň někdy by vzala na vědomí stanovisko Evropského parlamentu. Také si myslíme, že se dosáhlo jistého značného pokroku, ale ono se to nevždy dostatečně jasně zveřejňuje. Evropská veřejnost neví prakticky nic o tom, čeho se dosáhlo. Ono se nedosáhlo tak moc, ale něčeho přece jenom ano a bylo by hezké, kdyby naši občané se o tom dozvěděli. Také bychom rádi viděli trochu větší důraz na zachování mezinárodního řádu opírajícího se o pravidla. To je věc, která hrozí v mnohem ohledu. Také bychom rádi viděli větší míru jasnosti v politice EU ve vztahu k okupacím a anexí. Hrajeme různé hry v různých částech světa, i když mezinárodní právo je stejné a měli bychom se rozhodnout, zda máme nebo nemáme jednotné, jednotný postoj k takovým událostem. Dále bychom chtěli hovořit o Spojených státech. Výsledky voleb nejsou tam nějak eh, úžasné, když se pak eh, když se pak odehrávají nějaké jednostranné akce, tak to oslabuje transatlantické partnerství. Děkuji vám. Děkuji, pane Mezeriči, za FDD, pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za úsilí, které jste tady ukázal při zapisování této zprávy. Mám k tomu ale celou řadu poznámek. Začínám u číslo 5. Osobně trochu pochybuji o zahrnutí uprchlické krize do tohoto bodu. Vůbec možnost nějakých řešení, měkká síla, tvrdá síla, myslím, a na konci odstavce se pak ještě hovoří o skutečných příčinách. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom se spíš v textu soustředili na příčiny a ne na scénář, kde se sází na tvrdou sílu. V bodě 8 se jedná o legální migrační kanály a i tady je třeba se na to opět podívat s ohledem na výsledky posledního summitu. Francie, Německo, Španělsko, Itálie a některé země původu. A pak číslo 9, tady se obecněji možná jedná o tu formulaci. Myslím, že tady bylo přezněno, předneseno, co si v souvislosti s Ukrajinou, Minské dohody. Já to považuji za nutné, protože se teď nacházíme ve velice problematickém rámci. Snažíme se o dialog s Ruskem, o nějaký jeho počátek protože sankce, které jsme viděli doteďka, přinesly víc škody než užitku. Mělo to bumerangový efekt pro ekonomiku mnoha z našich zemí. Bod 13. Tady si myslím, že s ohledem na stávající situaci by bylo na místě se v souvislosti se Severní Koreou podívat na to, jak by to bylo se zákazem jaderných zbraní, další body 16 a další. Tady se hovoří o komunikaci, ale asi by se to mělo trochu jemněji rozdělit a vymezit se proti propagandě. Říká se, že EU musí něco udělat nezávislými prostředky a tady vidím určitý rozpor. Dnešní svět eh, je v důsledku existence internetu velice náchylný ke vzniku takzvaných fake news a je k tomu potřeba přistupovat opravdu velice pečlivě. Nemůžeme používat stejné strategie, které eh, pranířujeme pak u jiných aktérů. A potom ke konceptu, který tady byl zmíněn ve vztahu ke koordinaci a výzvědným službám od 23. Myslím, že tady je třeba se také soustředit na nutnost interní koordinace, aby to mezi členskými státy EU fungovalo hladčeji, hlavně ve vztahu k teroristickým útokům je, je nutno poskyt, po, provést další kroky, je třeba sázet víc na to, co částečně ještě vůbec chybí. Je třeba, abychom se víc soustředili na vnitrounijní koordinaci společně s NATO. Děkuji. Děkuji Fabiovi Kastaldovi a teď eh, Charles Tanok za EKR. Nebylo to v tom balíčku, takže jsem měl pravdu a, a mohl jsem se podívat, aspoň, eh, pane předsedo, podívat na vaši skvělou zprávu v mezičase. Eh, Několik a, eh, připomínek v odstavec C1 bych eh, vám jako rodilý mluvčí eh, doporučil nepoužívat slovo mentality, to je pejorativní slovo, spíš jde o nějaký takový posun v myšlení, ovšem, eh, ovšem změna myšlení nebo v mentalitě je něco, ne, ne, ne, to je jako u mě to, Ana Gomez souhlasí. Odstavec 8. Tam souhlasím s tím, co říkáte. Tam je vždycky eh, riziko tomu, čemu říkám vybírání eh, těch třešniček na dortu, těch nejlepších profesionálů ze světa, aby přišli do Evropy a eh, díky tomu ty zaostalé země zůstávají stále nerozvinuté. Takže vždycky se bojím jako navýšení legální migrace na úkor nelegální migrace, pokud to připraví tyto země o ty eh, nejlepší lidi. Včera na setkání všech eh, ambasadorů, eh, tam je to prostě bizarní, už jsem to říkal, po té dohodě o nešíření jaderných zbraní s Iránem měla se otevřít mise EU v Teheránu a k tomu zatím nedošlo z technických důvodů. EU není hmm, přítomná Severní Koreji a já bych neříkal, že to je největší hrozba. Nehovoříte o, Kore, o Koreji, o balistických zbraních nebo o té smlouvě o nešíření, o tom šíření, o, o, té, o, té, jedné zbraně, o té e, střele přes Japonsko. To tam také nezmiňujete. Potom k tomu, co maďarský kolega říkal o, o tom, že by tam měly být e, pozitivní věci o CSDP. Například e, velký výsledek je ta protipirátská operace Eh, u Somálska a u Natalanta eh, překvapivé, eh, že to vedlo britské námořnictvo z mého volebního oskrsku v Londýně. A já jsem hlavně chtěl říci, a to je takový slon tady v místnosti, pane předsedo, jak bude Velká Británie zapojená do společné obrany a bezpečnostní politiky po Brexitu, protože je tak velká mocnost globálně, hm, člen P5 a tak dále. To vůbec nezmiňujete. Minulý eh, rok pan Barok eh, hovořil o tom, že je třeba eh, zachovat nějaké zapojení Británie. To samozřejmě může tedy být, ta, být předmětem vyjednávání. A vy máte ale dvojnárodnost a určitě tak jak chcete zachovat Británii v CTP? Jedna možnost by například bylo, aby eh, eh, centrála UNA v Atalanta i po Brexitu mohla fungovat nějaký, eh, nějakou dobu z Londýna. Potom například obnovení Západ Evropské unie, to by byl způsob, jak zakovat přítomnost Británie. Čili jak, tohle, jak pokračovat s Británií v CFSB 18 měsíců před Brexitem. Jenom stručná poznámka. My jsme tohle eh, předložili na začátku července, takže jsme nemohli eh, tam napsat, eh, co se stalo v Severní Koreji od té doby. A samozřejmě by to mělo být aktualizováno v nadcházejících týdnech pozměňovacími návrhy. Teď za ENF pan Schaffhauser. Pane předsedo, pochopitelně tato tu zprávu nemůžeme podpořit. Začínáte tím, že máme eh, odsoudit eh, národnostní perspektivy eh, nebo národní perspektivy, ale přece multilateralismus, mezinárodní spolupráce, to je to, co přispělo k míru. Kdyby Francie, Německo a Rusko se nepostavilo proti procesu války v Iráku, jehož výsledky vidíme, tak jak by se to dalo udělat, kdybychom odmítli národní perspektivy? Navíc Evropská unie se stává z, ze svrchovaných států a sama není svrchovaná. A vy tady vymýšlíte nové smlouvy. A e, tážete se po kapacitách Unie, ale je to kapacita států, které ji tvoří. Za druhé, chcete, abychom měli nějaké donucovací eh, pravomoci. Opět, to jsou pouze pravomoci státu. A eh, já blahopřeji k realističtějšímu přístupu k Sýrii a Libii. No a francouzská politika v této oblasti je mnohem realističtější a daleko kompetentnější a daleko více odpovídá našim tradicím a našim eh, dějinám. A doufám, že přispěje k procesu um, míru Um, ustavování míru v těchto zemích. Další bod, uh, sankce proti Rusku a situace na Ukraji, Ukrajině. Tyto uh, sankce z těch těží Spojené státy. My omezujeme obchod s Ruskem a Spojené státy zvyšují, navyšují obchod s Ruskem. Takže prosím o realističtější přístup k těmto ruským uh, sankcím, které si nikdo nepřeje. K Ukrajině dobře víte, že minské dohody jsou vyvážené. A díky opět francouzské politice, a musím tady podtrhnout iniciativy pre, eh, prezidenta Macrona, když to, to není obvyklé z mé strany, ale v tomto případě to musím říci, že on opět podpořil vyváženou dohodu z obou stran, nejenom z ruské strany. Ukrajina má také silnou odpovědnost eh, při nedodržování Minské dohody. Dále je tu partnerství s Afrikou. A máte pravdu, ale já bych chtěl, abychom se vrátili spíše k dohodám zlome, tím preferenčním spíše než eh, z kotonu, které jsou o volném obchodu a které nám neumožňují ten eh, skutečný rozvoj. Za další, komise, zdůrazňujete roli komise, no tak samozřejmě já bych si přál více mezivládní přístup, než přístup založený na roli komise. To není z, kvůli tomu, že bych byl protievropský, ale aby to bylo účinnější. Dále vlastní eh, kapacity, vlastní eh, spolupráce s eh, NATEM, ale s vlastními silami. Pokud tedy je, je pravda, že mnoho našich obyvatel je ve, se kloní k nějaké evropské Eh, k obrané kapacitě, ale nezávislé obrané kapacitě. To znamená, bez této nezávislosti nebudeme ani důvěryhodnými partneři, partnery v NATO. Proto musíme posílit tento aspekt nezávislosti a pak zajistit prostředky na úrovni evropské, to znamená na úrovni evropských států, eh, a to i v, v, v rozpočtu, který musí být vysoko nad dvěma procenty. Za De Gaulle jsme měli skoro 4% na obranu v eh, rozpočet tedy ve Francii a to je potřebné vzhledem k eh, stávajícímu kontextu, stávající situaci. Tímto vám děkuji. Merci, monsieur. And now we come to the second round after every group has had the possibility to speak. Takže teď se dostáváme k eh, dalšímu eh, kolu. Takže za EPP pan Salafranka, Milmo. From the SND, Ms. Gomez and Mr. Freund. From ALDE, Mr. Pate. And from the Greens, Mr. Buchner. Tak, je to všechno? Je to všechno takhle? Takže teď dostává slovo pan Salafranka. Děkuji, pane eh, předsedo. A přeji k této skvělé zprávě. Na rozdíl od toho, co eh, říkal několik kolegů, já si myslím, eh, že ten přístup k bezpečnosti je správný. V souladu s tím, po čem teď lidé volají. A teď ten trend Eh, naší zahraniční a bezpečnostní politiky eh, je takový, který eh, vy pojmenováváte, že tam musí být obrana, složka pokud je o kulturu a civilizaci, národy. Prostě musíme se zamyslet nad tím, aby to odpovídalo těm výzvám, kterým čelíme. Zpráva tohoto typu nemůže samozřejmě obsahovat všechno v eh, prvním návrhu, protože není dostatečně velká. I když tato zpráva byla eh, rozeslána poprvé v červenci, nedostala se do, do, do eh, dokumentace výboru až do dneška. Proto mám jenom několik podnětů, které bych byl rád, abychom zařadili do toho dokumentu. Vy jako bývalý eh, šéf eh, delegace z USA eh, byste tam mohl nasnít výzvy vzhledem k novému vedení v USA, zejména pokud je o atlantické vztahy, severoatlantické vztahy, protekcionismus, obchodní politiku. Důležité je se pustit do této oblasti. Spojené státy jsou naším hlavním obchodním partnerem. A myslím si, že eh, aspekty jejich vztahu, vztahu s nimi musíme eh, probírat. Potom eh, tady kolegové hovořili o hrozbě Severní Koreje. A samozřejmě my nemůžeme popsat nedávný vývoj až do poslední chvíle té zprávy, ale mm, stejně bychom Severní Koreu měli zmínit. A poslední důležitá věc, nenašel jsem tam žádný odkaz na Latinskou Ameriku. Četl jsem si to jenom velice stručně, tu zprávu. A třetina zemí členských eh, států v OSN zásadní eh, příspěvek k globálnímu HDP, tři eh, členové z G20. A vzhledem k nadcházejícímu samitu EU celak by bylo důležité také zmínit, že vyjednáme důležité asociační dohody se s těmito zeměmi. Takže to tam patří. Jak říkám, eh, tohle je eh, posouzeno opravdu eh, velice zběžně. A doufám, že ta zpráva nakonec dostojí našim očekáváním, jak říkal pan Preda a další kolegové. Děkuji. Komáš. Děkuji, pane předsedo. Eh, já děkuji za velice dobré východisko pro naši eh, práci. Nicméně měla bych ještě několik eh, námětů a doufám, že se mi podaří je promítnout do pozměňovacích návrhů. Myslím, že nemůžeme pokračovat v tom, abychom předstírali, že naše vztahy s USA jsou jako obvykle stejné. Ne, USA vede pan Trump a má to zásadní eh, dopady nejenom pro naše vztahy, ale pro globální úlohu západních mocností, eh, kde jsme si mysleli, že stojíme po boku Spojeným státům. Nad tímhle se prostě musíme neustále eh, zamýšlet, si myslím. Nemůžeme přijmout eh, zprávu k tomuto rozsahlému tématu a přesírat, že v mezinárodních vztazích eh, nebují eh, zásadní rakovina v podobě okupace Palestiny. Myslím, pokud je o Libii, že vyřešení tamní krize je, je předpokladem pro vyřešení nebo pro stabilitu v eh, Středozemním moři. Ale také bychom měli eh, říci, že naším cílem je tady regulovat, eh, nebo náš cíl regulace migrace nevyřešíme tím, že budeme platit za ty zádržné tábory, zachytné tábory, které jsou tábory mučení v Libii. Neměli bychom eh, si nalhávat něco eh, jiného. Myslím si, že některé naše vlády zásadním způsobem přicházejí s milnou politikou. K Rusku souhlasím s tím, co jste napsali. Měli bychom asi také eh, zmínit Gruzii, kterou stále okupuje Rusko. Těm hlavním v bezpečnostním hrozbám v Africe které je třeba eh, vyřešit, tak eh, je třeba vymítit teroristickou hrozbu, ale uvědomme si, eh, že to často souvisí s nedostatkem demokratického vládnutí a to vlastně žene lidi do náručí teroristům. Potom, mm, a to, to, to je věc, kterou často zapomínáme, potom samozřejmě k Severní Koreji, to říkali kolegové správně, vzhledem k nejnovějším hrozbám je třeba něco říct a chci zdůraznit, ano, hmm. Severní Korea a eh, eh, je provokativní, ale eh, my sami nemůžeme říct vzhledem k tomu, co říká americký prezident, že eh, jsme na, eh, že, že je tady jistota toho, že se vyhneme jadernému konfliktu s děsivými důsledky pro lidstvo. Pokud jde o odstavce k eh, bezpečnosti a obraně, ano, a já souhlasím, že EU e musí posílit své schopnosti, obrané schopnosti a bezpečnostní. Já neříkám, že eh, zde nemáme eh, odkazovat na to, ale musíme zdůraznit, že je třeba, abychom eh, investovali do evropské strategické autonomie. Děkuji, Ani Gomez. A teď Thomas Pajt za ALDE. Děkuji vám. Já tady samozřejmě vyjadřuji své názory, ale také mě požádal eh, náš stínový zpravodaj Hans van Balen, abych vyjádřil jeho názory. Tato zpráva vypadá velmi dobře. Na začátek je silný, jasně pozitivní. Odstavec 9 hovoří o Rusku. Nemyslím myslím, velmi dobrý a vyvážený. Nesmíme zapomínat, že Rusko je agresor a souhlasím s Anou Gomez. Ano, Gruzie by měla a mohla být eh, zmíněna v této souvislosti. Zároveň je tady eh, prostor pro určité eh, selektivní angažma A to už ta, ten návrh zprávy popisuje dobře. Pokud jde o bezpečnostní otázky, tak spolupráce EU a NATO tady jasná. Ten, ten, ta doplňující se povaha vztahu je eh, podstatná a důležité je zmínit zde Evropskou obranou unii jako takovou. A co se plánuje v této oblasti? A potom všichni eh, chápeme, že ano, tento text byl eh, na stole už na začátku července a teď je konec srpna. Samozřejmě eh, Severní Korea a zastávající okolností by se měla dostat nějaké důležitější místo v tom dokumentu. Děkuji, eh, Tomasi, a pan Buchner. Děkuji i za tuto zprávu. Je podivuhodné, že se opravdu vám podařilo eh, problémy celého světa dát tady na 4,5 stránky a a že z toho eh, vznikl takový dokument, takže eh, máte můj bezmezný, můj bezmeznou úctu. U osmičky bych eh, to ale tak trošku zpřesnil, nebo dal více podrobností. Evropská unie libyskému státu, nebo tomu, co tam zbylo z vlády, platí za to, aby mimo svou eh, námořní eh, pravomoc mohla eh, přivádět lodi s uprchlíky do uprchlických táborů, kde se brutálně mučí a znásilňuje. Vytváří se tady určitá zeď. Trumpovi se nepodařilo postavit zeď, ale EU se to daří. Tohle jsou věci, které jsou pro mě velice těžké protože se to děje i za mé eh, peníze daňového poplatníka. Já bych si přál, aby eh, se eh, k tomuhle přistupovat jídlo jinak, aby se, aby se, pardon, abychom se tady toho dotkli. Aspoň několika slovy. Děkuji. Teď pan Mon. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Pan Salafranka už to vlastně říkal říkal to, co jsem chtěl říct já. Ta zpráva velice správně hovoří, pokud jde o otázku eh, terorismu. Bohužel i to je nadále problém pro EU. Podívejte se, eh, ve španělskou Barceloně před pouhými dvěma týdny se něco takového stalo a mm, my musíme eh, i nadále přispívat k tomu, aby každý život byl bezpečný a nebojovalo se proti terorismu. A chci eh, vám poblahopřát k tomu důrazu, který jste položila na boj s terorismem v této zprávě. My tady žádáme určitý pohled, eh, v, tedy změnu v pohledu členských států. A to nemluvím o mentalitě. Jak chceme tady větší eh, ambice. Já zcela souhlasím s tím, s touto připomínkou. Členské státy možná eh, by měli být loajální k eh, těm závazkům, eh, které přijímají, protože než se dosáhne konsenzus a pak se nic neděje v oblasti zahraniční politiky. Ale obecně řečeno souhlasím s tím textem, ale myslím si, že by hovořilo se, že hovořilo se tady o Ázii, o Africe, ano, o Latinské Americe je velmi důležité pro Španělsko. Víme, že ve Venezuele je to teď těžké, ale myslíme si, že eh, bude eh, dobré prostě odkazat na tento velký kontinent, na Jižní Ameriku. Děkuji panu Monovi, a teď za SAD. Hlavně Freund. Thank you very much. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Nechci se vyjadřovat ke, ke konkrétním otázkám této zprávy, když jsem nesmírně vděčný, že to, o co jsem žádal od doby, kdy jsem se stal poslancem, si nyní našlo cestu do skutečného dokumentu a to, že potřebujeme společnou evropskou zahraniční politiku, která bude eh, skutečně Eh, eh, eh, na výši a jakožto žurnalista jsem se dříve vždy snažil odhalit pravdu a, za, a hájit pravdu a nechci se toho vzdát ani není. Takže když slyším, jak pan Schaffhauser se stěžuje na sankce, které Evropa uvalila na Rusko, a dovolte mi při, k tomu připojit, že k tomu byl dobrý důvod. On totiž nezmiňuje, že v roce 2014 Rusko anektovalo um, Krymský poloostrov a kromě toho buď vede nebo minimálně schvaluje um, nezákon, ne, nezákonné bojovníky na Ukrajině. A on říká, že tedy Spojené státy z toho těží. No, dovolte mi říci, že to prostě není pravda. Stačí se podívat na eh, to, co eh, na sčítání hlasů v kongresu v roce 2014. 10 miliard dolarů šlo na export, 3 miliardy eh, dovozu z Ruska. 1022 v roce 2014 a teď jsme se vrátili teď se vracíme do roku 2016, kdy je to 5 miliard a 14 miliard eh, v dovozu. Takže to je polovina, polovina eh, toho počtu z doby před třemi lety. Takže pojď se podívat na čísla, tak je to jasné. Žádám kolegy, aby, aby eh, se drželi pravdy a aby nám tu nepředkládali různá vysvětlení, která nemají prostě žádný reálný základ. Děkuji. Děkuji. Pan Schaffhauser se odpovědět, je to možné? Pan Štětina. Pane předsedo, Eh, já bych eh, se rád zmínil o bodu číslo 9 a 10, eventuálně o jiných eh, bodech, které se týkají Ruské federace. V bodě číslo 9 se mluví o minských dohodách. Já bych se s vámi rád podělil o zkušenost, kterou mám z našeho podvýboru SEDE. Velice často se tam ptám diskutujících, jestli k minským dohodám Existuje nějaký plán B? Jestli existuje nějaký alternativní plán k minským dohodám? Všichni víme, že válka už trvá tři roky, že tam zemřelo okolo deseti tisíců lidí a nikdo neví, jak tu válku zastavit. A já se domnívám, že eh, minské dohody nejsou žádným zaklínadlem a jediným přijatým řešením. Já vidím podle své zkušenosti, kterou mám z východu Ukrajiny a z Ukrajiny vůbec, že existuje i vojenské řešení tohoto problému. A to v tom smyslu, že je třeba tu válku ukončit. A tu válku můžeme ukončit tím, že uzavřeme přes 40 400 kilometrů dlouhou hranici mezi Ruskem a mezi Ukrajinou. Kdyby tato hranice byla uzavřena, ta válka skončí velice brzy. A já se domnívám, že bychom se měli minimálně v této zprávě ptát, co budeme dělat, když eh, minské dohody skončí krachem. Oni sice nezemřeli, poněvadž jsou pořád bičem na Eh, Ruskou federaci, eh, aby, eh, aby se mohly uplatňovat sankce, ale jinak je ta Minská dohoda celkem umírající. Já si myslím, nebude to samozřejmě obecné mínění, ale už dlouho si myslím, že volání prezidenta Porošenka, které zopakoval nyní při oslavách prvního výročí Eh, třetího, ne, promiňte, výročí eh, založení Ukrajiny samostatné, že to volání má svoje odůvodnění. On volá po pomoci vojenské. V tom smyslu, že například by bylo dobré, kdyby ty hranice pomohl někdo uzavřít. Už na naší, eh, na naší půdě Evropského parlamentu Porošeko kdysi volal potom, abychom pomohli. Měli bychom možná v té zprávě mluvit, pane předsedo, o možnostech nějaké jiné alternativy, než jsou minské dohody, které jasně nefungují. Děkuji za pozornost. Thank you. Já vám také děkuji, pane Štětina. A e, na závěr pan Preda. Děkuji vám, eh, velice vám děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, požádal eh, o poslou po té, co jsem vyslechl pana Schaffhausera, protože chci všem říci, že EPP podporuje tu vizi, kterou jste předestřeli v této zprávě, oproti našemu eh, kolegovi z eh, Národní fronty. A chci využít eh, této příležitosti také k tomu, abych možná vyšel vstříc trochu panu Schaffheiserovi. Chci poznamenat, že je tu konstatuje určitou změnu v retorice pana Schaffhausera, že on donedávna skutečně spochybňoval Evropu a odvolával se na lid, Eh, a hlas lidu, jako kdyby to, mu to eh, dávalo nějakou zvláštní eh, pravomoc. Konec, kon, konkrétně francouzský lid. On už to teď nepoužívá, ale teď říká už ne lid v jednotném číslo, ale lidé Evropy. Evropští obyvatele. A zničení Evropy, to chtěl pan Schaffheiser až do nedávna. A e, teď najednou hovoří o Evropanech, evropských, e, evropských lidech, evropském lidu. To je trošku rozpor. Ale já jsem toto chtěl zmínit, abych panu Schaffheiserovi trochu pomohl ve snaze um, diskutovat tedy o evropské zahraniční politice. Děkuji, kolegové. Pan Schaffheiser byl tady zmíněn několikrát, takže máte možnost odpovědět za maximálně jednu minutu. Více opravdu nebude potřeba. Chci poděkovat. Od, odvážím se říct příteli, prédovi. My nejsme žádnou protievropskou politiku ale eh, politiku spolupráce států a národů. Měli bychom eh, skoncovat s tou myšlenkou, že eh, Národní fronta je protievropská. To není pravda. Marine Le Pen to několikrát řekla ve volbách, ale řekla, že je proti stávajícím evropským institucím, nikoli proti Evropě. Je to proto, že tyto instituce nefungují. Takže tolik k prvnímu bodu. K druhému bodu. Ukažte mi ta čísla. Já vám to mohu říct rovnou, pokud jde o obchod mezi Spojenými státy, Evropou a mezi Evropou, Ruskem. Může, já mám jiná čísla, která jsem četl. Když mi eh, řeknete, že ta čísla jsou falešná, no tak mi eh, pod, ukažte ta vaše čísla eh, a můžeme to porovnat. Děkuji. Okay. Thank you, colleagues. Děkuji, kolegové. Já jsem naslouchal, nebo jsem se o to aspoň snažil, snažil jsem se vás poslouchat. Děkuji vám za všechny pozitivní poznámky, které eh, eh, předám těm, kdo pracovali na této zprávě. Někteří z nich, eh, ne všichni jsou Poláci, něk, několik z nich jsou. Děkuji vám také za všechny kritické poznámky, které předám sám sobě. A snad z toho vznikne eh, eh, řada pozměňovacích návrhů. Dovolte mi ještě jednou říci, že paralelně tu máme ještě zprávu o společné zahraniční obrané politi- eh, bezpečnostní politice. Takže abychom to nezdvojovali, snažil jsem se nezmiňovat specifické záležitosti společné bezpečnostní zahraniční politiky. Tímto vám děkuji za vaši účast. Těším se na vaše pozměňovací návrhy. Lhůta pro předložení těchto návrhů bude 12. září v 11 hodin a pak 19. října to, eh, a, to, to probereme, 16. listopadu bude hlasování a na plnárce by se to mělo ocitnout v prosinci před Vánoci. Tímto vám děkuji a nyní se dostáváme k bodu 14. Máme, jsme 10 minut dopředu, můžeme začít. Spravodaj tu je, takže je to debriefing k misi fetu do Maroka. E, tato mise se konala 17. až 19. července a vzhledem k tomu, že jsem nebyl členem této delegace, tak bych bez dalších průtahů rád dal slovo panu předsedovi. Děkuji vám. Pokusím se jen schrnout eh, dojmy, které máme z eh, této cesty. Byla to první cesta AFETu do Maroka, i když jsme se samozřejmě s, Maro, s Maročany sešli v mnoha jiných formátech v průběhu let. Na úvod si poděkovat kolegům za to, že se zúčastnili této cesty. Myslím, že to byla velice dobrá delegace a všichni přispěli k těm zasedáním s Maročany. Děkuji také zástupcům eh, za lidská práva a eh, otázky rovnosti mezi muži a ženami. Celkově ta naše setkání byla na vysoké úrovni. Setkali jsme se s premiérem, ministrem eh, zahraničí, zástupce náměstkem ministra pro spravedlnost. Setkali jsme se se zástupci eh, parlamentu, dále ministr, pozvali jsme ministra zahraničí, aby eh, navštívil AFED na podzim a mám za to, že toto pozvání bylo přijato. Jedna ze záležitostí, která byla nastolena, je, že je tu trošku takový posun, pokud jde o eh, zastoupení v Maroku, ehm, protože eh, tam dochází k určitým eh, personálním změnám, což je samozřejmě škoda. Protože by bylo dobré, kdyby tam po našem boku eh, byli ti úřadující zástupci, tak už tomu nebylo, a, ale i tak to bylo velice plodné, eh, plodná cesta. O čem jsme hovořili s mm, marockou stranou? Víte, že Maroko je jedna ze zemí, s níž máme velmi hluboké, eh, rozsáhlé vztahy. A to se odráželo i v otázkách, které, které, o kterých se rokovalo na těch jednáních. Je samozřejmě obchod, západní Sahara, rozhodnutí soudního dvora, lidská práva, zastoupení podvýboru, eh, tam se právě hovořilo o lidských právech. Vedli jsme velice um, um, upřímné diskuze a otázka migrace, boje s terorismem, to se také podařilo probrat. Celkově to byla roztáhlá škála diskuzí, poměrně rozsáhlé mediální pokrytí naší návštěvy, této návštěvy. Takže celkově by se dalo říct, že mise byla splněna a rádi samozřejmě navážeme, až se setkáme s ministrem zahraničí. Snad ještě letos. Ještě jednou děkuji kolegům za jejich eh, příspěvky. Děkuji za eh, celkově za ducha spolupráce. Jsem rád, že se nám podařilo absolvovat tento intenzivní program. A měli jsme také jeden den v Casablance, kde jsme se zabývali některými obchodními aspekty. Měli jsme velmi zajímavou také eh, cestu návštěvy přímo v, terény, v terénu a bylo to skutečně eh, zajímavé celkově. Děkuji. Pane místo předsedo Vistesenen, také jste zmínil to, že byl oficiálně pozván eh, na listopad pan eh, ministr zahraničí Maroka. A nyní eh, bych rád dal slovo dalším účastníkům, dalším členům AFETu. Jako první dostane slovo Ayala Sender, která vede parlamentní Eh, skupinu spolupráci. Děkuji. Já chci poděkovat tomuto výboru. A tato delegace, myslím, byla velice pozitivním eh, nástrojem na eh, posílení přítomnosti Evropského parlamentu. Já nemohu než potvrdit vše, co zde bylo eh, řečeno, pokud jde o, tu, o tuto návštěvu. Byly to, byly, to, byly to skutečně návštěvy na vysoké úrovni, kde se probrala celá řada různých otázek. A takže byli jsme, eh, byla tu otázka justičních pravomocí, například, která se řešila tady reformy justičního systému. To je velký reformní projekt, který se teď v Maroku řeší který je, přispívá k velkým strukturálním změnám. A samozřejmě byly tu určité protesty, určité otázky nerovnosti na regionální úrovni, to jsme řešili s jednotlivými ministry. Dále jsme hovořili o tedy eh, dohodě s Marokem ve světle eh, rozsudku eh, soudního dvora. Viděli jsme, že věci v tomto směru postupují správným směrem. A pan Burita, pan ministr, až dostaví, tak se, s, s ním budeme moci bavit o roli, kterou eh, Maroko může hrát v libijské krizi z hlediska eh, snahy o nalezení řešení. A eh, zároveň také z jedna věc, kterou je potřeba zmínit. To je otázka viditelnosti evropské spolupráce, to je důležitá věc. Spolupráce v zatím není jasné, jak, jak zajistit tuto viditelnost té evropské spolupráce a to může mít určité rozpočtové dopady. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Ayala Sender. Právě jsme dostali informaci, že protože oba velvyslanci v Maroku a Venezuele nedostali akreditaci, tak zítřejší výměna názorů s nimi se konat nebude. Takže o dvě výměny názorů zítra méně Maroko a Venezuela, ale přesto ještě máme program týkající se Moskvy zítra ráno. Další pan Preda, který se také účastnil této cesty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád poděkoval zástupcům Maroka za pohostinnost, kterou nás zahrnuli. A to říkám poté, co jsem letos měl už i jiné zkušenosti s pohostiností při jiných cestách. Tentokrát to bylo opravdu skvělé. Setkali jsme se s partnery na nejvyšší úrovni, ministr spravedlnosti, ministr vnitra, ministr zahraničí, tedy opravdu osobnosti, které měly zájem o rozhovor s námi, třeba ministr spravedlnosti, s námi strávil v diskuzi víc než půl druhé hodiny a to bylo poprvé po letech, že do Maroka jela mise výboru AFET. Měli jsme jiné mise v Magrebu a tak dále, ale tohle skutečně byla zahraničně politická návštěva v Maroku skvěle zorganizovaná. Partnerům v rozhovoru jsem pečlivě naslouchal a vyvodil jsem z toho toto. Jako první bych zmínil otázku migrace. V rozhovorech eh, s politickými partnery v Maroku tak jsme měli skvělé rozhovory se zástupci mezinárodních organizací, Mezinárodní organizace pro migraci. Pochopili jsme jednu věc totiž, že Maroko už není zemí původu ani transitní zemí, ale je to cílová země. To musíme mít na paměti. Není to jediná země, když se budeme dívat na to, co se děje v Tunisku, v Alžíru, tak země Magrebu dnes konstatují, že se staly cílovými zeměmi pro migranty. Migrace ze subsaharské oblasti končí v těchto zemích. A to samozřejmě vyžaduje změnu myšlení při politice těchto zemí. Samozřejmě to vyžaduje i akci. Za druhé, politický islamismus. To je otázka, o níž jsme dlouho diskutovali právě po arabském jaru. A je to samozřejmě na místě otázka, co můžeme dělat ve vztahu k politickému islamismu. Je třeba říct, že v Maroku nejdůležitější vládní strana je strana, která se odvolává na politický islám, přičemž je třeba říct, že marocká cesta už několik let vypadá tak, že se spolupracuje s PŽD i s jinými stranami. To znamená, máme vládu skládající se ze sedmi různých politických stran. To samozřejmě vede k celé řadě problémů. Pochopitelně třeba není vůbec jasné, snadné s islamistickým ministrem diskutovat o právech žen. Tady jsou základ zásadní filozofické rozdíly, ale uh, Celkový výsledek je vláda, umírněná vláda, moderátní vláda, jakou nikde jinde v tomto regionu nenajdeme, ani v Libii, ani někde jinde. Tam se vždycky slyší čistý islám. To znamená, je to cosi, co opravdu funguje. Máme spolupráci mezi těmi, kdo se odvolávají na islám a mezi těmi stranami, které se řídí jinou ideologií. Za třetí, terorismus. Měli jsme skvělý rozhovor s ministrem vnitra, který nás informoval o velice důležité věci, důležité pro všechny evropské země. A to je návrat islamistů, kteří byli v Iráku a Sýrii a bojovali v chalifátu. Um, měl jsem dojem, že Maročané mají víc než 16 takovýchto navrátilců. A 400 z nich jsou děti, to znamená 400, 4, jedna čtvrtina z těch navrátilců jsou děti. Velice podrobně jsme byli informováni o tom, jaká je politika deradikalizace a to samozřejmě je veliký problém. Jsou k tomu různé přístupy k řešení tohoto problému. Vrat, Jde o to, aby osoby byly vraceny do zemí svého původu. To je tady Maroko. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Predo. Teď pan Panzeri. No, no, grazie, presidente. No, no, molto da aggiungere. Děkuji, pane předsedo. Nemám moc, co bych k tomu dodal, co, k tomu, co tady už zaznělo. Jenom bych chtěl zopakovat jednu politickou věc, a to je věc úplně jasná. Maroko v severoafrickém panoramatu je zemí, kterou můžeme považovat za relativně normální ve srovnání s velice svízelnou situací, jakou máme třeba v Libii, stejně tak těžké přechodné období v Tunisku, nebo problémy v Alžírsku tak bych řekl, že ten odhad byl v podstatě v pořádku, ale samozřejmě se tohle nesmí stát nějakým alibi pro nositele politické moci v Maroku. Jedná se o politický proces reform, reform justice a pak tady také máme všudy přítomné téma, téma regionalizace. Ty reformy musí pokračovat, musíme jim dát nový impuls. Po mém soudu jde především o regionalizaci. Pan Preda to také přesně sledoval. Musíme se věnovat i tématu západní Sahary a je třeba hledat a nacházet řešení ve střednědobé perspektivě aby se sem mohl vrátit mír a pokoj. Není pochyby o tom, že v marocké společnosti to bře a bublá. Nesmíme být slepí. Tady se jedná o problémy v severním Maroku, právě v oblasti Tangeru. Jsou problémy i na jihu země. A příspěvek, který my můžeme přispět, a to byl jeden z cílů té návštěvy, je spolupráce. Jde o to, abychom společně pracovali na posílení reform a jde také o to, abychom spoluprací dosahli toho, že očekávání a požadavky populace v Maroku budou naplněny. Chtěl bych připomenout, že je třeba mít na paměti i to, že politické špičky v zemi jsou konzervativní. V uvozovkách je štěstí, že že suverén je trochu otevřenější než političtí předáci. Tím se s tou situací možná může lépe nakládat i ve vztahu k problémům společnosti tedy návštěva byla první návštěvou výboru AFET a já si myslím, že je třeba pečlivě a bedlivě to sledovat a je třeba se zásadním způsobem vložit do toho, aby reformní proces mohl pokračovat. Děkuji, pane Panzery. Teď paní Lalonde z ALDE. Merci, Moi, je... Děkuji vám, já samozřejmě souhlasím se vším, co tu bylo řečeno. Byla to velmi zajímavá mise, velmi dobře zorganizovaná. Hmm, souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale jenom bych eh, k tomu jenom takovou drobnou eh, negativní věc, pokud jde o islamizaci. Já chápu samozřejmě eh, těžkosti Maroka Eh, při, eh, při přístupu k jejich islamist, islamistům, ale jakožto žena, už jsem, byla jsem v Maroku před 15 lety a všimla jsem si změny, všimla jsem si určité míry islamizace, o čemž eh, mě také informují nevládní organizace pro práva žen. Stala jsem se s ženami a ty řekly, že došlo k obrovské změně, pokud je o lidská práva. Je pravda, že jsme se setkali s ministrem pro práv, eh, lidská práva, eh, který je eh, součástí strany, která zastupuje politický islám a která má blízko muslimskému bratrstvu. A tento ministr pro lidská práva který nám hezky vysvětlil spoustu věcí, ale když jsem mu položila jasnou otázku, pokud eh, jde o nezletělé svatby, tak on řekl, že samozřejmě jsou tu určité reformy, že je proti, eh, ale před, že jsou určité výjimky. A v těch, nezacházel do podrobností, ale eh, ty v těch výjimkách například zmínil, že chudí lidé v některých koutech Maroka mají prostě tendenci Eh, oddávat své eh, dcery trochu dřív. Myslím, že je to prostě trošku vážná záležitost. Eh, a měli bychom být hodně bdělí. Marocká vláda o tom ví, ale je důležité a mě to, na mě to dost zapůsobila ta míra po, postupu islamizace, počet lidí, kteří nejsou zahalené v, v, v Kasablance, v Rabatu, je mnohem nižší než před několika lety. Když si, takže já eh, doufám tedy, že nakonec tyto lidi zvítězí. A pak je tu otázka terorismu. Samozřejmě víme, že už jsou někteří, eh, jsou tu některé teroristické skupiny, je to také problém mm, migrace. Oni eh, jsou cílovou nebo transitní zemí pro mnoho zemí subsaharské Afriky ale je, dobré, je důležité opravdu být velmi opatrní, pokud jde o všechny ty bojovníky z Iráku a ze Sýry, kteří se vrací do Maroka. Já doufám, že o tom vláda ví. Ale myslím, že to, to musím říct jako určitou drobnou negativní poznámku, pokud jde o práva žen, protože myslím, že je to vážná záležitost. Děkuji. Kolegové pět řečníků a, a pan Nart. Pan Sole, pan Buchner. Ještě někdo? Nikoliv. To znamená, máte každý, prosím, maximálně tři minuty. Další bude pan Sole. Děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu, byla to velice zajímavá mise byl nahuštěný program. Mohu se podepsat pod spoustu věcí, které tady už zazněly od kolegů a kolegyň. Rád bych zdůraznil pár bodů. Jeli jsme do Maroka v důležitou dobu, v dobu důležitou pro tu zemi, v době, kdy ta krize v Rifu se stále rozvíjela, rozvíjí. Byli jsme v zemi, která chce hrát dominantní nebo klíčovou roli v oblasti Magrebu, což je naše nejbližší jižní sousední oblast. Je to země, která se intenzivně snaží o politické a institucionální reformy, které by zemi konzolidovaly a nasměrovali směrem k demokratizaci. Ale chtěl bych eh, také zdůraznit pocit, který jsem měl po těch mnoha termínech a setkáních s různými ministry, především po setkání s premiérem. My jsme přijeli do Maroka v dobu, která je důležitá pro vztahy mezi Marokem a EU poté, co Evropský soudní dvůr přijal on rozhodnutí eh, v prosinci minulého roku. Mnohých, eh, na mnohých eh, setkáních jsem vnímal jisté zklamání od zástupců tamní vlády. Třeba když jsem se zeptal premiéra, co cítí k EU, tak řekl, že vzal na vědomí, že EU je klíčový přítel Maroka, ale že by očekával z evropské strany větší míru uznání pro úsilí, které Maroko vyvíjí v oblasti migrace a bezpečnosti. Také ministr spravedlnosti přiznal jistou míru frustrace ve veřejné mínění takže Maroko si je velice dobře vědomo toho, že je pro EU důležité, že vlastně hlídá vrátka do EU. Je to klíčový eh, hráč v boji proti terorismu, ale zároveň je mu líto, že z evropské strany vidí nedostatečný zájem. Také si myslím, že by bylo dobré řešení, jak implementovat ono rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale bude to chtít eh, úsilí z obou stran. Bude třeba, aby došlo k explicitnímu koncenzu lidu západní Sahary a eh, ten jde o ten princip v onom soudním rozhodnutí, a ta, které hovoří o právu na sebeurčení. Bude třeba pracovat na zlepšení vztahu s našimi důležitými partnery a tím Maroko je. A tím už končím. Řeknu ještě, že je, by byla asi dobrá cesta zlepšit ty vztahy, to ale nevede, k tomu ale nepovede to, že zatím nebyl akreditován nový zástupce to bych řekl, že po mém soudu není správné. Děkuji. Děkuji, pane Sole. Paní Švica. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná, zkusím být stručná. Děkuji všem kolegům, děkuji panu Vistizenovi, který byl předsedou. Byla to skvělá mise, měli jsme tam i zástupce výboru FAM, to bylo důležité pro marocké otázky. Cílem mise bylo posílit politický dialog a zároveň, jak už jste slyšeli, jsme vedli rozhovory na vysoké a nejvyšší úrovni. Chtěla bych zdůraznit eh, důležitost boje proti radikalizace. To je pro mě hrozně důležitá věc, stejně jako otázky migrace a otázky genderové. Nesetkali jsme se s nikým, ve vysokých pozicích s žádnou ženou ve vysokých pozicích, ale to jsme vnímali jako problém a e, závěry z té mise pro mě jsou, že chtít e, reformy je jedna věc a implementovat ty reformy je druhá věc. Snaží se, dělají, co mohou, a další důležitá věc byla otázka západní Sahary a onoho eh, rozhodnutí soudního dvora. Oni se snaží najít nejlepší možnou cestu, jak implementovat to rozhodnutí, ale já si nemyslím, že ta implementace bude snadná. Takže těším se na návštěvu Eh, pana ministra zahraničí Maroka v tomto výboru a těším se na to, že budeme pokračovat ve výměně názorů. Děkuji. Děkuji, Dubravko. Pan Parňu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jen pár slov, jen velice rychle. Setkali jsme se s, se zástupci politických orgánů na vysoké úrovni, což je velice důležité. V rámci této první návštěvy výbory, výboru eh, pro zahraniční otázky Evropského parlamentu. Už několik let se účastním eh, těchto eh, partnerských zasedání s našimi marockými přáteli a poprvé tady cítím ze strany marockých orgánů určitou míru frustrace máme určitý pocit, a oni nám to říkají, že mají pocit, že nejsou jaksi uznáni tak, jak by si to zasloužili ze strany Evropy. A to nejen ze strany nás Evropského parlamentu, ale také Evropská komise, Rada. A to konkrétně v otázce tří politik. Jednak migrační politika, jak to již zmínil pan Preda, Maroko se stalo cílovou zemí. Maroko musí zvládat významné toky přistěhovalců ze subsaharské Afriky. A tato migrace nekončí. Takže bychom měli eh, velice bedlivě eh, tyto záležitosti přeskoumávat, aby nedošlo k destabilizaci tak velké země, jako je Maroko. V kontextu ekonomických politik, které představuje Magrebu a v Afrike, měli bychom bedlivě přeskoumávat toto partnerství. Dále bychom měli přeskoumat naše partnerství eh, v otázce prevence radikalizace. Role Eh, náboženství ve společnosti, včetně Evropy, umírněný islám. To je něco téma, které musíme řešit, abychom eh, předcházeli tomu politickému islámu. Zabránit islamizaci z evropské společnosti. Což pak eh, sebou nese určité excesy, které vnímáme. jako například v Barceloně v létě. Takže v, tomto, v této oblasti boj eh, proti terorismu, proti radikalizaci, to, to musíme nadále rozvíjet a musíme v tomto ohledu spolupracovat eh, mezi Evropskou unii a Marokem. A měli bychom rovněž rozvíjet naše partnerství a mm, obohacovat naši spolupráci v některých eh, tématech, jako je nedostatečný růst, přístup k veřejným službám, omezení územních nerovností. Myslím, že v rámci politiky sousedství bychom měli i v tomto výjít Maroku vstříc. Děkuji. Merci, Děkuji, pane kolego. Teď nám slovo dvěma kolegům, kteří na mise sice nebyli, ale mají nám co říct, pan Nart a pak pan Buchner. Pan Javier Nart, prosím. Maroko určitě je nejlepší zemí severní Afriky, ale je to země s velkými problémy. Když řekneme, že navštívíme marocké politiky, tak je třeba říct, že Většina marocké politiky je kontrolována králem a prostřednictvím ministerstev. Ministerstvo vnitra, bezpečnosti a náboženský. marocký král je nejenom král Maroka, ale je zároveň i hlavou a má také pevnou teokratickou roli. A Hmm, většina majetku je v majetku té dynastie. Ty reformy jsou estetické reformy. A tady jsou dva velké problémy. A to jsou mladí lidé, kteří žijí a existují mimo systém. A druhý problém je islamismus. Někteří ho označují za umírněný, ale zároveň je tady velký velká míra islámské spirituality. Pokud nevnímáme realitu, že většina teroristů pocházela z Maroka, že se tam ti lidé narodili, i když třeba žili v Evropě, pokud nevnímáme tuto realitu, pak zavíráme oči před realitou je spoustu bojovníků z Maroka, v Sýrii, v Iráku, je jich nepoměrně hodně. Je třeba říkat všechno, to všechno se musí říct. Zároveň bych řekl, že je to z nejlepší země v severní Africe. Je to pro nás důležitá země, důležitá v boji proti terorismu a imigraci. Je třeba hovořit i o pozitivních věcech, ale nesmíme vidět jenom ty estetické reformy, a zároveň zapomínat, že ten systém je vlastně schizofrenní systém, že skutečnou moc má ve svých rukou několik málo lidí. To platí i pro ekonomickou moc. Evropský parlament, Evropská unie, Španělsko, Francie musí být realisty. Máme velké pochopení stále se prohlašují nějaká prohlášení, ale jsou to hezká prohlášení, která nijak nesouvisí s jádrem problému. Jádro problému je možná ještě horší pro Evropu než pro Maroko. I to je třeba říct. Věci je třeba nazývat pravým jménem. Ale říkám to ještě jednou. Ten realismus ve vztazích s tak důležitou zemí, nejenom pro Španělsko, pro Evropu, pro celou Evropu je ta země důležitá, je třeba zvolit pragmatický realismus. Měli bychom stejný postup volit ve vztahu k Rusku. Děkuji, pane Narte, pan Buchner. Děkuji. Já se divím, že v případě všech těch zpráv se vůbec nehovoří, ve všech těch zprávách se nehovoří o porušování lidských práv na západní Sahaře. Hovoří se o porušování lidských práv v Maraku, ale v západní Sahaře se odehrávají s takovou brutalitou, že mnozí mučení nepřežijí. Myslím si, že jako Evropané nesmíme předtím zavírat oči. Chtěl bych připomenout, že Evropská komise zcela otevřeně řekla, že rozsudek Evropského soudního dvora chce pokud možno obejít, protože existují dobré obchody. No já si myslím, že tady bychom měli více dbát svých vlastních principů. Děkuji. OK. Dobrá. Děkuji vám, kolegové, za příspěvky. Nevidím, že by eh, se hlásil slovo ještě někdo další, takže... Teď se dostáváme k bodu číslo 15 a vítám tady pana Alexandra Rondrose. vážení kolegové, musím říct, že jsem nesmírně potěšen, že tady můžu eh, uvítat pana Alexandra Rondose Kalispera. Setkal jsem se s ním eh, před třemi týdny eh, při naší volební pozorovací mici v Keni. Je to náš zvláštní zástupce pro oblast afrického rohu. Pan Rondos už je v této pozici téměř 6 let, takže jsme velice rádi za tuto výměnu názorů. Vzhledem k eh, vašim eh, rozsáhlým zkušenostem eh, s tímto náročným regionem, váš mandát pokrývá Somálsko, Súdán, Jižní Súdán, Etiopie, Keniu, Ugandu a také Djibouti a Eritreu. Já jsem si říkal, že by bylo dobré pozvat pana Rundose, protože s námi hovořil před několika dny o řadě, před něko, několik dní před volbami, o, o těch e, výzvách, o interní migraci v e, Somálsku, e, Súdánu, které vedou k destabilizaci celého regionu, Etiopie, Kenya a Uganda. Kvůli tomu mají nejvíce uprchlíků. Potom jsou tady nevyřešené pohraniční eh, spory mezi Eritreou eh, a okolními státy a potom také i Jemen, eh. kde by také mohlo dojít k vahabistické radikalizaci vzhledem k těm migračním tokům do oblasti Afrického rohu. Čili tam je řada velkých výzev. Pane Rondosi, já jsem si říkal, že bylo dobré, abyste popsal tyto výzvy a další a také možná něco pozitivního, co se tam děje. Na to eh, nesmíme zapomínat a my jako Evropská unie bychom měli věnovat této části světa větší pozornost. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Davide. Eh, eh, s radostí jsem se spolu setkal v Nairobi s některými těmi kolegy právě před volbami. Tak eh, jsem velice rád, že mohu eh, zavítat k vám na výbor a vyměnit si názory s vámi eh, se všemi. Jak jsem říkal před Davidem a kolegy a dalšími, já jsem zvláštním zástupcem Evropské unie, znamená celé unie, do které patří tento parlament. Takže samozřejmě jsem vám stále k dispozici. Vzhledem k času se pokusím eh, vyjádřit se co nejstručněji, abychom měli příležitost eh, a určitě Verda z vás má spoustu eh, dotazů k tomuto a že to také pomůže mně utřídit si názory. Takže několik obecných komentářů k tomu regionu. Vy jste říkali, nebo hovořili jste o tedy zeměpisné vymezení mého mandátu. Já to vnímám tak eh, spolu s kolegy eh, v rámci ESVČ, také ve spolupráci s DEVKO, mm, mm, že tady máme eh, sérii zemí, vztahy mezi těmito zeměmi a potom tady máme celý ten region, který je situován v nějakém širším strategickém prostoru a tohle má navzájem určité vztahy k těm eh, výzvám. Tohle je nesmírně eh, křehká oblast. Na jich ty jiné křehké oblasti eh, u Evropské unie. Takže všechno je navzájem velmi blízce propojené a to je, myslím, důležité mít na paměti. A velice upřímně vám řeknu, a tady postoupíme od diplomatického slovníku klasického, když Eh, se na ten eh, region eh, nezaměříme, tak se nám to těžce nevyplatí. Je to region, kde je nějakých 200 milionů lidí. Otázky vládnutí otevřenosti společnosti na jedné úrovni představují zásadní výzvu. A já to říkám proto, že tady jdu eh, za rámec toho klasického přemýšlení o tom, jestli tam dochází k nějaké eh, demokratizaci a čistým volbám. Otázkou je, jestli ten region vytváří takové instituce, které budou moci eh, pohltit ty seismické efekty odporu, disentu. To je ten, to je ta zásadní výzva a v některých zemích bych řekl, že jdou správným směrem, některých stojí na místě a pokud půjdete do Jižního Sudánu, tak tam je to katastrofa. V každém ohledu, eh, v každém významu. Po lidské stránce, institucionální i šíře politické. V tomto regionu máme v tuto chvíli souběh a proto eh, jsem tady eh, rád, že právě teď vnitřních tlaků a teď dopadů eh, no, vnějších vlivů na region. Jedná se o mm, dopadu e, té šarvátky, která probíhá v eh, Perském zálivu. Já se k tomu vrátím, ale prosím, mějte na paměti ten neustálý tok, tyhle vlivy a akce a reakce. Problematika v regionu je následující hospodářství. To znamená, že eh, tady je demografická exploze a otázkou eh, otevřenou je, jestli je hospodářský růst a eh, to, jak se bude řídit přerozdělení přínosů růstu, vůbec se to dostane k obyvatelstvu. Tam je to vždycky matematické. Jak my se kolektivně postavíme k této výzvě? Ti, kteří eh, nemají tedy toto eh, mentálně eh, uspořádané, tak buď, buď mm, to je tak, že prostě stát není schopen zajistit ty poslední věci, něco tedy za věrnost občanů což je otázka politického vedení nebo špatného politického vedení, nebo tito lidé migrují fyzicky. A vzhledem k tomu, že Středoafrická republika a Súdán nejsou ty eh, nejkrásnější eh, oblasti, tak ti lidé jdou na sever a to právě začalo. Já vás nechci znepokojovat, ale musíme to vidět velmi realisticky. To právě začíná. A nebudeme eh, schopni tady vyřešit jenom nějaké ty, to, to obvykle projekty, ale Potěmkinovy vesnice, kolegové na Devko tohle opravdu řeší, ale otázkou je, jestli jsme eh, schopni tu výzvu vyřešit úplně. Vzhledem k politickému eh, řízení, ať už tady hovoříme o Eritreji, Etiopii, eh, Somálsku, Sudánu, Jižním Sudánu, Džibuti nebo Keni a Ugandě, když ty poslední dvě, ten, ten skutečný africký roh, neobsahuje tyto dvě. Já si myslím, tak eh, tady uvidíme eh, nepříjemnou eh, směs nedokonalého politického řízení. Nemůžeme vinit určité režimy. Spíš otázkou je, jak tohle začít řešit, protože to je v našem zájmu. Proto jsem dříve říkal, že demokracie jako taková musí v tom regionu eh, předcházet eh, institucionální kapacita k eh, řízení pluralismu, k zvládání pluralismu těch rozdílů etnických, náboženských nebo jiných. Nebudeme mít toto, tak máme zásadní problém. A k tomu došlo v Sudánu, Jižním Sudánu a v Somálsku. A to velmi osudným způsobem, pokud jde o rozměry. A to se dostávám k bezpečnostním otázkám. A teď. Velká otázka, na kterou bych se stručně zaměřil, ať už jde o to, tedy, kam se posouvají, eh, kam se to všechno posouvá v tomto regionu, tak eh, velkou otázkou je, že vás musím upozornit na to, co se děje v Perském zálivu. A tady bych to zasadil do mnohem širšího rámce a požádal bych vás, abyste se nad tím e, zamysleli geostrategicky. Tento region kolem, e, eh, červen, eh, kolem Rudého moře a východního pobřeží Afriky až k Egyptu. To je prostě 30 až 40 kilometrů od Jemenu a toho, co se tam děje. Prostě ty vazby historicky eh, eh, existovaly mm, před příchodem mm, prvního Evropana. Obchodní, kulturní a politické vazby. Takže musíme eh, chápat, že my jsme tam ti nedávno příchozí. Otázkou je, že se tady objevují staré zájmy z Perského zálivu. Některé africké protějšky o tom hovoří jako o nové snaze z Afriky, ale nepochází to znovu od umazongos, což je svahelské slovo pro, odbí, pro bělochy. Co to znamená pro tyhle země, které vědí, že mají poměrně křehký systém vládnutí? Jsou to křehké státy. Takže o co tam jde? Já to vnímám z hlediska svého mandátu v tom regionu tak, že před eh, tím posledním konfliktem mezi eh, členy eh, tedy Rady pro spolupráci v Perském zálivu proti Kataru, tak ze strany Jemenu je tady velký zájem o, o bezpečnost na západním křídle Perského zálivu. Tak to vnímají v zálivu. A tak je to mě vysvětleno. My to chápeme. My v Evropě nemáme monopol na politiku sousedství. Oni mají také právo eh, na něco takového. Ovým otázkou je, jestli eh, tady jde o to, eh, aby se ta sousedství nějak lišila. Můžeme tady mít nějakou konverzaci s Evropou, Perským zálivem a, zálivem a rohem Afriky. protože jinak je tady závod, eh, velký závod. Naše eh, zájmy jsou tady ještě větší než naše investice. A, a setkáme se v určité konkurenci jinak. Čili otázkou je, jestli tyhle různé eh, země, které se cítí pod tlakem dostat se do aliance, nějakou alianci vytvoří. Řada z nás si pamatuje, že jsme byli vyzváni abychom eh, vstupovali do nějakých aliancí v posledních eh, dvou desetiletích. Tyhle země v východní Africe se dostávají do podobného tlaku. Otázku, kterou musí řešit, je, jestli zaujmou eh, tomu nějaké stanovisko i co to bude stát na vnitřní rovnováze. Protože to jsou země buď eh, muslimské hlavně, anebo mají eh, eh, muslimské a křesťanské obyvatelstvo. Jsou tady hluboké potenciální přecí plochy a mohlo by dojít k jejich zhoršení vzhledem k tomu, do jakého spojenství by země vstoupila. Jeden eh, šéf státu mi to řekl, pokud nám dají spoustu peněz a my jsme docela chudí, tak co budeme dělat? Čili potom otázkou je, no tak za jak levně se prodáte. Aspoň to je konverzace, eh, kterou eh, já jsem tam vedl. A já bych vám řekl něco jiného. Tím, že máme zvláštního zástupce Evropské unie, nikdo jiný nemá tentýž mandát jako já. To znamená, že v několika, během několika let bylo eh, nám skutečným eh, privilegiem Myslím, že důležití lidé v těchto zemích, jejich vůdci, mají pocit, že se mohou obrátit na EU a požádat o pojadu politicky. Oni nemají na koho jiného, aby se obrátili. Prosím, mějte tohle na paměti, protože to je velice důležité. No, samozřejmě, jestli se to využije na analytickým způsobem, eh, záleží na mě, jestli budu vědět, co dělám. A také na těch, kteří pracují se mnou a, a radí mi. Budou, bude-li tady toto napětí, eh, které může eh, podpořit ty odstředivé tendence, tomto regionu, které už tady existují, jak to eh, potom budeme zadržovat. Tak jedna z věcí je, že řeknete, no, obraťte se na ně. Lidé v Evropě se mi na to ptají a já často říkám ano, no já nevím. Otázkou je, aby tento region mohl začít přemýšlet o vlastní lepší zprávy sebe samého. Takže teď eh, velice rychle k některým konkrétním podrobnostem. Co tady tedy máme? Somálsko, což je země, která díky podpoře kterou od vás, finančním investicím eh, do bezpečnostní operace, eh, díky rozvojové práci Somálsko se obrací, ale v žádné případě ještě není v eh, suchu, bezpečí. Teď eh, prochází eh, mimořádnou bouří, protože najednou zjišťuje, že musí se postavit na jednu stranu sporu. Oni si myslí, že to není jejich spor, ale musí udělat určité volby. A to je velmi důležité. A my máme životně důležitý zájem na tom, aby Somálsko, aby projekt Somálska neselhal. Já si nemyslím, že selže, ale eh, jsme v bouře pořád. Politické bouře tady. A musíme se maximálně snažit eh, v tomto pomoci. Eritrea se rozhodla. Ta už přistála. Eritrea je mimořádně eh, těžká země na pochopení. Není jasné, kam to půjde. Etiopie ten se docela daří a je docela a, velká na to, aby zvládla různé vztahy. Sudan je také a, e, pečlivý, bez vazeb v a, e, řadě částí a, e, Perského zálivu Djibouti. Jak říkal pan a, předseda, už zaujalo určité stanovisko, ale velice jemně, Somálísko, což je součást svrchovaného Somálska, ale jedná nezávisle, abych to tak řekl. se jasně postavila na stránku Saudské Arábie a Emirátu. U všeho tohle já si myslím, že eh, pořád eh, tedy eh, přemýšlíme, co se může stát. A je třeba přitom mít na paměti následující věci. Východní pobřeží Afriky u Rudého moře a dál na jih je militarizováno na bezprecedentní úroveň. To znamená, ta západní strana Rudého moře je zatahována do vojenské krize, ke které dochází v e, Perském zálivu, sice v Jemenu. To znamená, že tady máme e, rozšiřování, tedy té e, internacionalizace bezpečnostní krize. To je velice vážné. Přístav za přístavem je obsazen, obsazován, pronajímán a vidíme, že eh, se z toho stávají vojenské základny. Jaké dopady to má? Já si kladu tuto otázku, um, protože odpověď neznám, ale eh, ten, ty fakt, ta fakta jsou jasná. Máme tady militarizaci a to v době, eh, kdy řada zemí potřebuje více investic. Můžeme jaké investice za jakých podmínek přijdou eh, z Perského zálivu. Bude tady konkurence eh, k eh, tedy <clears throat> spojenectví. A za jakou cenu? Tady bude věrnost. A potom pravděpodobně, pokud je o šíření víry, to je mm, velmi úspěšné a sice příchod vahabského salafismu v tomto regionu. Proč o tom hovořím? Proč se, proč se vůbec dovoluji to zmínit jako nemuslim? Jako zastupce Evropské unie v regionu, který je známý eh, svou eh, rozmanitostí obyvatelstva a, a náboženství a potřebou eh, jejich soužití. Objev nebo vzestup eh, eh, náboženství, které eh, je bezpečně exkluzivní, přichází s nahrodáním možností koexistence. To znamená, tady se určitá lojalita a identita posouvá. To vám nemusím říkat, kam to vede. A tohle je opravdu skutečný problém. Lidé eh, se snaží to říkat velmi eh, zdvořile a hovoří o násilném extremismu a používají jiné eufemizmy. Já mám říkám, že je tam radikalizace eh, obyvatelstva, které začíná říkat, že být věrný někomu jinému než postkoloniálnímu státu v tomto regionu africkém je nemožné. A to je závažná otázka. Bavil jsem se s tamními lídry, se všemi uh, úrovněmi, na všech úrovních společnosti. A otázkou je, a je jasné, že tady vzniká už ta obava, úzkost. Akademici tomu řekli, jak vypadá politická ekonomika. Protože tady už nejde o to, že peníze neustále tečou zvenku, ale ta radikalizace je hospodářsky eh, samoudržitelná. je trvale udržitelné. A to je eh, zásadní problém. Tím se znovu dostávám k té základní otázce, jestli máme instituce pluralismu, ještě předtím, než se e, začínáme e, hovořit o tom, že jeden člověk má jedno, jeden hlas. Z těch nových e, o, e, okolností já můžu říct, že pro ženy tohle příliš platit nebude. Takže tohle jsou ty tři eh, prvky a musíme se zamýšlet nad tím, jak dál. Jaké další eh, otázky eh, tedy projednáváme s protistranami v regionu? One. Za prvé, Rudé moře. Rudé moře se stalo skutečným problémem. Co to pro nás znamená v Evropě? Militarizované, nezajištěné Rudé moře je prostě úzké mísko, místo, které může eh, kontrolovat 60% našeho trhu. To je ten problém. A já jsem rád, že eh, to moji, naši eh, afričí, africké protěžky vnímají. Dále tu máme Nil. Tento velký veletok, který byl zdrojem rozporu mezi Egyptem, Sudánem, Etiopií a dalšími zeměmi ještě více na jihu v důsledku stávající situace v Perském zálivu. Teď eh, vnímáme, vidíme více aktivismu, Egypt eh, již chápe, proč eh, jim připadá ta role um, zprávy Nilu. Ale pak jsou tu některé země, které jsou Eh, výše eh, proti proudu a které tvrdí, že mají větší nároky. My se znepokojujeme migrací do Evropy, ale probíhá celou dobu migrace v celém tomto regionu a to eh, v obrovském měřítku. Lidé se pohybují do stále méně příznivých oblastí. My vynakládáme mnoho prostředků z různých důvodů, humanitárních, do Eh, nebo čistě ze zájmu, ale prostě se to děje. Pokud se podíváte na demografii, tak je to trochu jako když se zaplně přehrada, kladu si otázku, kde praskne. Počet lidí, kteří se dostávají v tomto regionu na trh práce, převyšuje kapacity tohoto trhu. Jim něco nabídnout. Takže my musíme skutečně zvažovat, co s tím. Dále hranice zděděné po koloniální éře ještě nejsou vyjasněné, musí, se, musí být ještě rozhraničeny, demarkovány. Ale jsou tady různé spory o přírodní zdroje a marginalizované skupiny. To je politická otázka a my v tom máme zásadní roli, jakožto politická unie máme hodně zkušeností, pokud jde o vytváření hranic, které lze eh, eh, lép, lépe zvládat. Radikalizaci jsem již zmínil, takže dovolte mi závěrem říci toto. Já nechci vyvolávat nějaký dojem, že jsme tedy znepokojeni a jen si říkáme, co by se dalo dělat a nevíme, co by se dalo dělat. První pravidlo nejsme placeni, abychom byli diváci, ale abychom zastupovali zájmy. A tady jde o zájmy Evropské unie. Takže teď jde o to, jak to udělat, jakým způsobem, jak stanovit nějaké priority. Za prvé, vzhledem k určité vnitřní disonanci v řadě zemí, je důležité, abychom zůstali zapojení, abychom přispěli k nějakému vnitřnímu smíření, protože až tyto země prasknou, no tak přetečou. A pak bude na nás, abychom řešili následky. Jako Somálsko před deseti lety, teď Mali a další. Že nemusíme učinit kroky, které jsou naší komparativní výhodou, a to posilovat regionální integraci. Region se již probouzí, uvědomil si, že pokud se neintegruje více, tak bude prostě rozebrán na kousky. Jako mrtvola, na kterou se vrhají mrchožrouti. A oni si to uvědomují, oni to vědí. Ale musíme řešit, jak, jakým způsobem, jakým, jakým pomoci. A my to víme z našich vlastních dějin. A konečně musíme z tohoto eh, dialogu hluchých udělat něco skutečně konstruktivního. Aby to byl produktivnější vztah. A my v něm můžeme, máme určitou roli. Jasně všem říkáme, že jsme připraveni. A já vám teď děkuji, děkuji za váš čas, děkuji za to, že jste mě vyslechli, pane předsedo. Děkuji, Alexi. To bylo i jako obvykle velmi zajímavé. Přiblížil jste nám region, který čelí tolika výzvám. Máme čas asi do šesti, takže půl hodiny na, na diskuzi. A já bych rád dal slovo panu Galerovi za EPP. Děkuji. Děkuji, že jste eh, sem zavítali znovu, jak řekl pan předseda, vždy, když mluvíte, tak je to vždy zajímavé. Když bych to srovnal s vašimi předchozími příspěvky, tak mám pocit, že jste víc filozofičtější teď. Možná, možná vzhledem k počtu těch výzev, Zkrátka jste hovořil tak, jak jste hovořil. Myslím, že je důležité, že nám připomínáte o významu tohoto regionu. Protože skutečně my můžeme sledovat naše bezprostřední sousedství, ale pak jsou tu dopady, které mají naši sousedé na nás. Mám otázku, když si chci vyjasnit, co to konkrétně znamená. Hovořil jste o té militarizaci eh, Rudého moře, jeden přístav za druhým. Kdo to militarizuje? Ty státy samotné, anebo ty různé strany, které musí přijímat um, státy v regionu, to znamená že musí akceptovat přítomnost eh, zahraničních sil. Pro mě to bylo trochu abstraktní. Jestli byste mohl říct například v Sudánu jsou ty a ty síly a jinde, kde je to v Eritreji, Djibouti, v Somálsku, zatímco v Mogadišu někdo jiný. Můžete upřesnit, kdo je kde a kdo poč- po kom co chce. Chcete odpovědět hned teď? Jak je, jaké máte zvyklosti? Máme čas. Tak já odpovím. Jenom rychle. Ano, možná jsem filozofičtější, eh, protože jsem více, trochu jsem šedivěl. Musíme občas uplatňovat teologii ekonomiky, ale projdeme eh, ten seznam Masawa, tam to není ještě jasné, ale zájem mají Emiráty, eh, Sudan. Ten je sudánský, ale jsou tu určité diskuze o dalších investicích. Asam na jihu v na Djibouti, byl předán Arabským Emirátům jakožto e, vojenská základna, která se používá pro, na Jemen. Djibouti, tam jsou všichni. Spojené státy, Francie, ale Čína tam dorazila s obrovskou investicí. Musíme si klást mnohem více otázku je, co Čína plánuje. Ale je to velká investice. A Saudská Arábie. Ta tam také vytvořila základnu. Berbera v Somálsku, to jsou Arabské Emiráty, Spojené Arabské Emiráty. Prý tam k tomu má být připojena základna, ale neví přesně, kdo na ní bude. Bosaso v Punsku, ten je pronajmut emirátským zájmům. Mogadishu je v rukou Turecka. Turecký přístav. Spravují ho prostě Turci. Více na jihu Kismail, to je ještě stále neroz, nerozhodnuté. A pravděpodobně jsou tam nějaké eh, obchodní zájmy z Emirátů. Takže obchod přišel jako první, ale vzhledem ke stávajícím okolnostem eh, velmi rychle se to militarizovalo, bezpečnostní komponent tam eh, následoval velmi rychle. Prosím, uvědomte si, pokud jste Etiopie 100 milionů eh, lidí, nemáte přístup k moři, tak oni jsou velmi opatrní, protože zatím Djibouti je pro ně jediná cesta ven k moři. Proto Etiopie to vnímá jako zásadní bezpečnostní otázku. A to právě, e, to míním tou internacionalizací toho bezpečnostního problému, takže doufám, že jsem vám to trochu přiblížil. Děkuji pan Pancery za SAD. Děkuji. Děkuji za za eh, tento výklad, eh, za tuto prezentaci. Určitě by se dalo říct mnohem, mnohem více, ale jenom tři stročné otázky k tomu, co jste zmínil k tomuto africkému regionu, který je eh, tak nestabilní. Je to v důsledku externích nebo interních faktorů, když zohledníme některé prvky které vnímáme z nedávné minulosti, politický islám, zapojení do světového hospodářství, zhoršení některých regionálních konfliktů a mezinárodní eh, invaze a zásahy. Takže o co tady vlastně jde? Když přihlédneme k těmto faktorům, možná to vyžadu, si to žádá nová řešení. Tak jste položil otázku, co, byste, co bychom měli dělat. My, jakožto Evropská unie. Možná je pro nás těžké nějakým způsobem zasáhnout, protože mám, je pro nás těžké definovat ten projekt, a nebo také proto, že jsou tu příliš eh, rozcházející se zájmy, které brání tomu, abychom měli jednotnou vizi. Takže já vám také chci položit otázku týkající se zásahu Číny je tu faktor možná spíš nestability, než rozvoje ty zásahy velmocí. A právě v důsledku těchto zásahů Číny se ještě zhoršují migrační toky. Nejsme to jen my. Byli bychom skutečně bláhoví, kdybychom si mysleli, že jsme snažíme věci vyřešit pouze my. Ale výzva spočívá v tom, že jsou tu základní otázky v tomto regionu, a to je jasné, ale hlavně, že mezinárodní společenství je eh, jaksi rozptýlené z transatlantické perspektivy. Není teď jasné, jaký je směr. A když jste, se nacházíte v tomto regionu, tak to taky není jasné, jaký je záměr Spojených států. To je velice důležité. Za druhé, záliv, Perský záliv, není nějakou jednotnou entitou, ale entitou rozdělenou. Za třetí, Čína. Já s vámi souhlasím, že musíme s Čínou hovořit. I když některé ty diskuze mohou být rozporuplné, můžeme o tom hovořit. Takže ty sítě musíme rozhodit co nejvíce široko. Pokud se na to dívám z osobní perspektivy, musíme hledat řešení, otvírat určité cesty řešením, která se mohou objevit ale jde o to, že nás ovlivňují tyto diskuze hlediska toho, kde jsou naše zájmy. Protože jinak se ztratíme v džungli výboru a různých procesů. Čili jde o to, jak to zvládnout. Čili já s vámi souhlasím, ale prosím, mějte to na paměti. Lidé mají poměrně krátkou paměť. v tomto regionu, v důsledku toho, co jsem právě popsal, považují Evropskou unii za konstantu. Z, za, a proto se na, na, na nás obracejí v čase nejistoty. Že se nejsou jistí tím, co se děje kolem nich. Či to je další výzva, další odpovědnost. Ale znamená to, že se jí musíme zhostit. Jak nejlépe můžeme, ale jinak souhlasím. Děkuji. Není Charles Tanok. Děkuji, pane předsedo. Velice rád vás vidím. Dlouho jsme se neviděli od té doby, co jste byl jmenován zástupcem pro otázky afrického rohu. A dávno už je tomu, co jsem četl tu zprávu. A já jsem vzal na vědomí, že většina věcí, které jsem si myslel, které tenkrát byly doporučovány, tak stále zůstávají výz, výzvami. Jde to o, o klimatické změny, rozšiřování salafismu a je důležité se tomu věnovat. Víme, že jsme se setkali s mnoha lidmi, setkali jsme se s premiérem Makedonie, což je pět tisíc kilometrů odsuť a on se také stěžoval na to, jak se šíří salafismus, který zhusta je podporován Saudy, to znamená, je to velice velký problém, problém, jak zaručit mírové soužití s křesťanskými sousedy. To je problém, který je problém. Je problém Saudské Arábie, Kataru, muslimského bratrstva. To získává stále novou dynamiku. Vidíme tady různé zájmy v africkém rohu, ale jednu věc jste nezmínil a to je Brexit. Já bych od vás rád myslel, slyšel, co si myslíte. Atalanta je to velký úspěch. Podařilo se bojovat s pirátstvím u somálských břehů. Bývalý před prezident Somálska mi děkoval za tu zprávu a za to, co udělali Britové. A v jednom z dokumentů, které jsem napsal, jsem se zmínil, že by bylo možné tam třeba zůstat i po Brexitu. Možná byste se k tomu také mohl vyjádřit. A pak eh, k Somalijsku, Somaliland. To jste řekl velice dobře. Řekl bych, že jeden z důvodů, proč eh, se tady zastává ta saudská linie, je určitě i to pojetí Saudské Arábie proti nezávislosti a Saudská Arábie tady zjevně v arabské lize má velkou váhu, když eh, i když eh, Somalisko není arabskou zemí, tak eh, by přesto třeba bylo možné podpořit jeho nezávislost, ale přece jenom je to docela stabilní země, jeden z pilířů stability a umírněného islámu. Možná by bylo možno Somálsko zase obnovit jako jednotný stát, ale to utrpení v minulosti bylo veliké, tak bych se zeptal, co EU může udělat, aby se situace tam zlepšila. Já bych také rád věděl, jakého pokroku se dosáhlo. Já jsem kdysi doporučoval větší míru spolupráce. Došlo v posledních pěti letech k něčemu, já osobně totiž o ničem nevím. Možná jsem tomu trochu vzdálen. A pak příro, přístav Perbera, který by EU měla převzít. Tady si dělám starosti a potom Djibouti. Čína získává význam, ale také Japonsko. A v jeho čínském moři existuje vojenská základna Číny a Japonska a jsou od sebe zhruba kilometr vzdálený. Vzdálené, děkuji. Atalanta. Atalanta fungovala skvěle. Já myslím, že podstatě byla nastolena bezpečnost námořního provozu v tomto zálivu a myslím, že je třeba tomu věnovat velkou pozornost. Velkou pozornost. Jedná se tady o dopravu tam a zpátky Jemenu, Somálsko a Somalísko. A pak se také jedná o o ilegální obchod hlavně drogy z východněji položených míst Afriky. Pokud vím, existuje potřeba rozšířit způsob vnímání námořní bezpečnosti. Je třeba, aby byla nějaká platforma, z níž by bylo možno startovat ne operace, ale přítomnost. Jde o to, abychom se na to soustředili jak členské státy přistupují k těm věcem. To je věc, kterou v tuto chvíli nevíme, ale zcela zjevně nesmíme ten problém ignorovat. Tolik Atalantě, Somalisko, Somaliland. Ano, o tom jsme hovořili. Po mém soudu neumím si představit, že by Saudská Arábie tady něco podporovala. Samozřejmě mohu se mílit, ale vím, že oni si vybrali svou vlastní cestu v Somalilandu. Vede se tady velká debata v Nigeru o tom, na co bychom se vlastně měli soustředit. Částečně to bylo iniciováno posledním vývojem, protože tady jde o politickou integraci v regionu. Ano, to nabírá na rychlosti. To by bylo velice efektivní v podpoře Somálska při vytváření federálního státu. A Djibouti, ano, Djibouti, máte docela pravdu, jak tuto směsici zájmu v Djibouti vůbec zvládnou udržet, to já vůbec nevím. Děkuji. Další pan Nart za Alde. Děkuji. Za prvé bych chtěl začít poděkováním za vaši zprávu. Je to jedna z nejlepších zpráv, jakou jsem kdy slyšel případě tak obsáhlého tématu, jako je africký roh. Děkuji, gratuluji za tuto skvělou zprávu a mám pár konkrétních otázek. Mohamed bin Samin v Saudské Arábii a ekonomické náklady, které z toho plynou v zemi, které teď žije, zemi, která teď žije z rezerv. Sice jsou veliké, ale žije z rezerv, protože cena ropy klesla. Ekonomické a politické náklady tohoto dobrodružství v Jemenu a hrůzné zločiny tam, je to spojenec Evropy a proto my se díváme na druhou stranu. Jak dlouho Saudská Arábie ještě může pokračovat tímto stylem v Jemenu? Za pár let něco takového už nebude možné. Pak jste také hovořil o problému migrace. A je nemožné pojmout lidi na trh práce, všechny lidi, kteří přicházejí. Ten problém je velký, ale musí existovat nějaká struktura k podpoře. Třeba v Turecku vzdor všemu útlaku, to je země, kde, která je ekonomicky životaschopná, ale Jižní Súdán to je země, kde dominují eh, vůdci různých etnik. V Somálsku jsou různé kmeny, v Eritreji je Isabel Berky a Oman, Oman Bashir na severu. Tam neexistuje nějaká struktura, která by byla schopna podpory pro obyvatelstvo tak, aby obyvatelstvo mělo zas nějakou naději. Ty země jsou hrozně korupční a každá spolupráce je vlastně zbytečná, odhlédneme-li od filantropie. No a hranice. Hranice v africkém rohu jsou možná nejskutečnějšími. Když se podíváme na Etiopii, tak tam se jedná o historické hranice. Od Sudánu přes Kadev až do Keni, to je tradiční hranice Etiopie se Sudánem jižní hranice, to je imperiální hranice Etiopie. To jsou nejhomogenější hranice v africkém rohu. Nemyslím si, že je to otázka hranic. Je to problém toho, co jste zmínil. Migrace a nedostatečná důvěra ve stát jako takový, protože stát nedělá, co by dělat měl a důsledkem toho je pak fundamentalismus. Pokud není ani současnost, ani budoucnost, no tak se lidé poohlídnou za hranicemi. Já si myslím, že jste tady namaloval obrázek Víte, já musím žít z naděje a optimismu. Tak eh, myslím, eh, že se musíme podívat zpátky. Když hovořím o mladých lidech, tak si neumíte ani představit otevřenost a dynamiku, která tam existuje. S tím je třeba pracovat. Moje generace politiků rapidně ustupuje ze scény a stává se přebytečnou. Takže naším úkolem je zaangažovat celou tuto generaci, co nejrychleji možná, protože, pane bože, tihle lidé se starají, mají zájem, mnozí tam chtějí zůstat a něco udělat. To zní jako hezká pohádka, ale jak se to transformuje do něčeho skutečného? zlepšit malé podnikání, multiplikační efekty, nějaké instituce, které budou pomocné těmto, a pomocné těmto mladým lidem. To je ta velká výzva, kterou je třeba vzít na vědomí. Mladí lidé rebelují proti, proti korupci. Oni se v podstatě stávají obětí té korupce. A já si myslím, že se tomu musíme postavit čelem, že je to výzva i pro nás. Já to nechám na vás. Já eh, se nezabývám eh, Saudskou Arábií, ale eh, to nechám na ty příslušné kompetentní. Otázkou je, jak to promítnout do konkrétních kroků. Já se zaměřuji eh, na eh, lidi, eh, kteří představují budoucnost, a to je mládež. A tam je třeba k ním přistupovat chytře. Děkuji. A teď James Carver, pan Epitideos a paní Gomez. A potom uzavřeme tuto debatu. Takže James Carver, náš odborník na Somalijsko. Děkuji vám. Tohle Eh, bylo velice zajímavé schrnutí. Já každopádně eh, zareaguji na to, co jste říkal o tom, jak je důležitý tento region. Je škoda, že eh, je nás tady jenom hrstka. Myslím si, že musíme pracovat na mezinárodní úrovni i tady v institucích na to, abychom zdůraznili zvýšit informovanost o tomto. Je nás tady jenom pár a, a prostě jsme tady důležité instituce. Souhlasím s tím, co eh, říkáte o strategické eh, mm, důležitosti. Pokud je o eh, rozšíření afrického rohu, tak ono je rozšíření, protože tam dochází k takovému velkému vysídlení vnitřnímu, že vlastně ani nevíme, kolik jich je v tom africkém rohu. Dotkl jste se jemenského konfliktu? v souvislosti s tím, že tam jsou, eh, že je to blízko. Já jsem byl v Somalisku minulý rok a, a, navštívili jsme jemenský uprchlický tábor a bylo jasné, že nic takového, nebo chtěli jsme navštívit a nic takového tam nebylo, protože jemenští uprchlíci se prostě integrovali s velice otevřenou uh, eh, somalijskou společností. To bylo velice fantastické. Takže eh, asimilování velmi dobře. Já si myslím, že to je opravdu velice dobré a hovoří to um, nesmírně o tamní pohostinnosti. Potom jste hovořil o, o projektech v Somalisku. Jak jsem říkal, je třeba nějakého řešení. Já nevnímám Somalisko jako projekt, já to vnímám jako eh, špatné jméno. Bylo to vytvořeno tak, jak eh, bylo a po 25 letech Eh, o samovyhlašené závislosti, tak víceméně už má eh, šanci eh, na, míru, na i rozvoj. Já jsem slyšel, že tady je opravdu potřeba, aby se něco takového dělo. Jakou strategii má komise vzhledem k Somalijsku a k Somálsku? Máme strategii pro celý rok, ale pro tuto část? Potom druhá věc. Jeden eh, z kolegů tady vepředu hovořil o těch různých přístavech. Samozřejmě eh, Berber. Hm. měl eh, nouzovou, nouzovou runway pro Space Shuttle, pro vesmírnou raketu. Takže taková tam byla infrastruktura. Myslíte si, že eh, Somalisko není schopné eh, uzavřít eh, právně závazné dohody? A myslíte si, že tam dojde k radikalizaci v Somálísku, když nebude uznáno? Podívejte se na občanskou společnost. Hovořili jste o otevřenosti a o touze po um, úspěchu. Já si myslím, že uh, se může dostat uh, v uh, předjedně díky uh, mezinárodnímu uznání. Pane předsedo, mám ještě minutu, mám několik otázek. Dobře, tak velice rychle. Evropská unie, finanční podpora pro somalijské volby. Žádná z tamních politických stran eh, podporuje, eh, nepodporuje eh, sjednocení s jihem Somálska. Je komise spokojená s tím, jak tam se mají konat volby v listopadu? A jste spokojeni s tím, co tam dělá Interpeace? Děkuji, Jamesy. Takže to byla celá řada otázek k Somálisku. Já nemám, nemůžu odpovědět na všechny vaše otázky řádně, ale e, stručně alespoň. Evropská unie podporuje volební procesy kdekoliv. V Somálsku e, podporujeme volební procesy e, kdekoliv jinde, i když ty země neuznáme. Každopádně občané mají mít možnost rozhodovat to chceme podporovat. To je základ toho, co děláme v Somálisku. To je eh, první věc. Finanční eh, podpora to je vůbec ne, na to není vázaná. Eh, no, bylo by super, kdyby měli už nějaké volby a neodkládali je. To je jediná odpověď, kterou vám na to můžu dát. Co se tam děje? nic spochybňuje. Legitimita tvrzení eh, nebo o nároku eh, Somalijců na větší autonomii nebo na eh, státnost. No, přináší to otázky. Co to, co to je za subjekt? O jaké zájmy tam jde? Jak to, že jsou tam ty odklady? Čili tohle je věc ten zásadní eh, kontrast se zbytkem Somálska. A, a najednou eh, všichni měli sucho, ano, všichni měli sucho v regionu. Tak eh, a najednou začali odkládat, odkládat volby. K tomu zbytku. Nechť pokračují tak, jak to bylo. Berber, to je citlivá otázka nakonec. A všechny ty další státy v Somálsku, se také dohodli. Všem otázkou je, jestli eh, lze eh, dosáhnou dohody o Mogadishu. Jestli oni eh, nový parlament to budou schopni schválit. Pamatujte, že je celá řada Somálí, které jsou součástí Somálska. Čili tohle je mnohem složitější, než to vypadá. Děkuji a teď pan Epitideos. Děkuji, pane předsedo. Takže já vám chci popřát eh, všechno nejlepší, protože je to teď vlastně váš svátek. Um, chci vám také poblahopřát k té prezentaci, protože byla skvělá. Jak může Evropská unie přispět ke stabilitě regionu? Vy říkáte, že Evropská unie je uznávaná jako faktor, faktor stability, stability. Ale co to konkrétně znamená? Jaké kroky může Evropská unie přijmout? aby naše role byla skutečně pozitivní. Vzhledem k tomu, že víme, že jsou některé členské státy, eh, které jsou v konfliktu, jsou tu občanské války, intervence třetích států a Evropská unie nemá skutečnou eh, společnou jednotnou zahraniční politikou. Jak můžeme tedy zasáhnout, jakým způsobem můžeme přispět, co můžeme udělat? jak můžeme sehrát pozitivní roli v regionu. Děkuji. Děkuji za vaše přání, ale odpovím anglicky. Co může Evropská unie dělat? Ona už dělá, co může. Myslím, že to musíme říct eh, jasně. Je tady obrovský příspěvek, eh, který do toho vkládáme. Nelze ho měřit jenom objem peněz, Jde o to, že vzhledem k tomu, že Evropská unie významně přispívá, tak dostává hlas. Takže Evropská unie pomáhá mm, tam určitému eh, hospodářskému vývoji, rozvoji. Za druhé, Evropská unie je eh, zapojená do toho by pomáhala lidem, kteří jsou eh, spolu na kordy, aby začali spolu jednat. Somalijsku, přes hranice a tak dále. Tam je velká aktivita v této oblasti. Myslím si, že za třetí, a o tom tady hovořím, my tady budujeme regionální komponenty. Je tady celá eh, řada aktivit. Čili pokud eh, jste chtěl říci, že nic neděláme, tak odpovědí je, že to děláme hodně a je to impozantní. Mohli bychom to dělat ještě více vždycky. Ovšem otázkou, eh, na kterou jste položil, a tak vám odpovím, je, že teď se nesmíme vnímat jako osamocený hráč. Součástí naší strategie musí být eh, zjistit, jak získat ostatní pro nás. Tak, aby Evropská unie nebo zájmy Evropské unie byly posíleny ostatními. Tak bychom mohli společně začít stabilizovat ten region, abychom eh, ho nevnímali jako zdroj a exportér mm, zásadních problémů. Abychom, eh, a to je velký úkol, dlouho rozprosovaný. Nicméně, když to srovnám s tím, kde byl ten region před mnoha lety a teď, kam se dostal, tak eh, se posouvá tím správným směrem. Nicméně tohle jsou věci, mm, které musíme mít hodně na paměti. A za vaší pomoci. Je důležité, aby všichni eh, si kladli tyto otázky eh, průběžně. A Někteří kolegové ehm, se mohou cítit dotčeni, ale u eh, politických problémů často eh, jsou posíláni na řešení technokraté. Já jsem ze zcela jiné školy myšlení. Lidé jako vy se musí více zapojit do pomoci nám a do spolupráce s námi na hledání všech možných řešení. No ale je politická věc a je třeba, aby politici hovořili z politiky se vší úctou eh, k řadě svých kolegů. Tohle je eh, tady signál eh, pro vás. Tady je pro vás určitá úloha. Děkuji a teď Anna Komeš. Děkuji. Já jsem vám chtěl poděkovat za toto zajímavé expoze k, k strategickým eh, změnám, eh, které eh, jim čelíme v této části světa. Doufám, že tohle opravdu probudí naše lídry, protože oni zatím si to neuvědomovali. A, a říká se tady z různých reálně politických důvodů, že bychom měli přehlížet základní principy v některých těchto zemích pokud ne ve všech. No, Jižní Sudán by tady nebyl, kdybychom eh, nepomohli jeho vzniku na základě amerického tlaku poměrně kriticky. A samozřejmě říkejme, že jsou tady další země, jako je Etiopie a Egypt. A já bych se vás zeptala, jak jsme my vnímáni pokud je o ty konflikty, které teď eh, říkáte, že eh, rozdělují ten eh, region, máme jako společ... společné stanovisko? Jemenu mm, k jeho konfliktu se Saudskou Arabií, nebo jsme tam spíš jenom prolici zbraní Saudům? A tak jsme většinově vnímáni v regionu. Když se sami nemůžu souhlasit, já to... Eh, tohle, tohle jsou údajní technokraté. Ty eh, prodejci eh, humanitární pomoc. Ale, ale prostě nevidíme tady ten politický vliv, který by mohl být důsledkem těch investic, které děláme v zemích, jako je Etiopie tam bychom opravdu mohli změnit situaci a rozhodli jsme se neudělat to. Změnili jsme to ne pro tu mládež, ale pro tamní utlačitele. Nemáme eh, politiku pro mládež tam. Eh, ta nám eh, jde do džungle v Kale. Tam jsou stovky Etiopanů a lidí z toho regionu. Vůbec nemluvím o dalších z toho regionu. Egypt. Etiopie a Egypt. Nejsou eh, okouzleni arabskými penězi, jak v Etiopii, tak v Egyptě? A v tomto kontextu. Co USA? Mohl byste nám říct něco o USA více? Je to důležité? Ví USA, kam jde? Tam, kam šel Barack Obama, což nebylo úplně uh, geniální. A to byla poslední otázka. Alexi. Um, thank you, Anna. Děkuji. Ano, rád vás vidím znovu. Eh, dovolte mi říct pár věcí. Efekt Eh, eh, účinky Evropské unie a jejího eh, image. Víceméně je velice míru milovná image, a to říkám objektiv, objektivně. To opravdu vidím. Ale když jste míru milovní, tak říkají neškodní, tak mi to připomíná kri- trochu kritiku pana Baileyho když říkáš, když vidí někoho na přesuličku, tak je to trošku jako kdyby byl napaden mrtvou ovcí. Čili není to o tom, že bychom měli nějaké nebezpečné zuby, ale jde o to, jestli lidem záleží na tom, co si myslíme. A nevím přesně, jak odpovědět, ale ta otázka je dobrá. A musíme ji všichni mít na vědomí. Mou rolí je lidem připomínat, že Evropská unie by neměla být vnímána jenom jako nějaký bankomat, do kterého dáte kartu a doufáte, že vysype nějaké peníze. Ale že občas také e, e, ten bankomat tu kartu spolkne. A to bychom měli lidem připomínat. Vidím tady určitou vůli naslouchat, a e, být pozorní. A nejde jenom o to, abychom byli milí, ale abychom skutečně pomohli vyřešit e, problémy, které mohou působit na první pohled jako svízelné vnitropolitické otázky. Tudíž má připomínka o politicích e, to nebyla žádná snaha vám lichotit, ale to je skutečně praktická připomínka. Teď pokud jde o Etiopii a Egypt. To je velice zajímavé a toxické. Nejsem si jist, jakým směrem to půjde, ale opravdu je to trošku zvláštní dvě země, které by měly mít stejné zájmy, stejné obavy, stejná rizika, podobné struktury. A přitom ne, že by si šli po krku, ale je tu určité nebezpečí, že bude platit zákon nezamýšlených účinků a že dojde k nějakému, k tomu, že se někdo přepočítá. Bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak je přimět, aby spolu mluvili. Je tu ten velký prostor k tomu, aby našli společnou půdu. První krok spočívá v tom, že obě země by si hodně pomohly, kdyby se nezaháněly do rohu eh, vlastní retorikou. No pak je to těžké, jak eh, vidíme v mnoha jiných situacích, protože z toho rohu se těžko pak zase eh, vyhrabává. Ale jinak myslím, že prostor tu je. Prostor pro tvůrčí přístup. A Spojené státy. Nakonec. Co říct? Nevím. Ale nesmíme se ztratit v tom, abychom věci neprezentovali pouze jako karikaturu. Je to stát, je to velká země, která funguje jako stát. Takže Jistě lidé možná mají zájem o titulky, ale je to určitá kontinuita politiky státu, jsou tu lidé, s nimiž hovoříme. A to je ten přístup, eh, který musíme zaujmout, protože jinak se necháme svést tím, co vidíme v televizi, ve večerních zprávách je tu politická úroveň, pracovní úroveň, kde probíhá, bude probíhat celá řada konverzací, která by mohla být ve prospěch celého regionu. Kolegové, myslím, že všichni souhlasíte, že to bylo 75 opravdu plodných, nesmírně zajímavých, pozoruhodných minut. Děkuji Alexovi za celý výbor, za jeho prezentaci a odpovědi a myslím, že bychom měli tento region učinit eh, skutečně ehm, jedním z bodů, eh, častých bodů našeho programu v roce 2018. Plánujeme cestu do Afriky v prosinci, mohli bychom navštívit Etiopii, možná bychom mm, se tam mohli rovněž sejít. Charles Tanok nám připomněl, že poslední zpráva o této části světa už je několik let stará. Takže vám všem děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se dostavili. Dověděli jsme se něco nového. Hodně štěstí ve vaší práci. Tím uzavírám naše zasedání. Zítra se sejdeme v 9 hodin. Budeme pokračovat s naším nadcházejícím velvyslancem v Moskvě, a, takže s ním budeme mluvit. A jinak mám přeji hezký večer.